Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a pánové, kolegové, já eh, bych chtěl začínat eh, schůze výboru AFET vždy na čas, ale dnes už máme spoždění, takže pustme se do další části našeho zasedání. Eh, já bych zde nyní velmi rád přivítal maltského ministra zahraničí pana doktora George Velu. Sázíme se, abychom se pobavili o prioritách malckého předsednictví eh, v otázce politiky rozšiřování EU. Eh, s doktorem Velou jsme absolvovali eh, stručnou konverzaci, v níž mi sdělil, že Malta poprvé od vstupu do Evropské unie v roce 2004 má v rukou předsednictví EU Malta převzala předsednictví v turbulentní době danou eh, terorismem, eh, krizí a Brexitem a převratným vývojem v, naší, eh, v našem sousedství. Nacházíme se tady v obtížné době a toto předsednictví by nás mělo tedy provést eh, touto obtížnou dobou. Dnes dopoledne jsme již hovořili o situaci v řadě kandidátů na rozšíření, jako je Černá hora a Albánie. Je třeba říci, že eh, nebo eh, zajímá nás, co nám máte co říci o rozšiřování Unie směrem na západní Balkán a také o situaci v Turecku. Dovolte tedy, abych eh, řekl, že velmi eh, rádi se eh, dozvíme cokoliv, co nám můžete říci, včetně těch výzev a včetně otázky rozšiřování. Já vám děkuji za to, že jste přidal naše pozvání a velmi se těšíme na spolupráci v nadcházejících šesti měsících. Eh, přeji vám, přeji vám úspěšné předsednictví. Eh, pan minister eh, přislíbil, že bude hovořit nějakých 15-20 minut a poté budete mít možnost se ptát. A myslím, že Eh, pan Vel bude hovořit svou mateřštinou, aspoň na začátek, malčtinou, eh, což je jazyk, který tady eh, neslýcháme příliš často. Děkuji vám, pane předsedo, a dovolte, abych vám poblahopřál ke zvolení předsedou tohoto důležitého výboru. Jak jste řekl, přejdu pro v první část do malčtiny, mé mateřštiny, v posledních 60 letech platí Evropa jako příklad naděje, prosperity, rozvoje a míru. To je velká věc a byl to výsledek průkopníku evropského projektu. Mnozí z nás se také zamýšlejí nad tím, jak můžeme uspět i nadále. 60 let od spuštění evropského projektu je nyní na nás, na Maltě, Eh, na nejmenším členském státě, aby se postavila do čela eh, v podobě předsednictví Evropské unie. Eh, je to taková příležitost ohlednout se za posledními desítkami let, říci si, z čeho jsme se, co se nám podařilo a co zanecháváme budoucnosti. Evropa musí pokračovat vpřed a nedávný vývoj v EU ukazuje, že EU se musí přiblížit svým občanům a aktivně komunikovat o tom, co dělá. To je proto, aby e, všichni věděli, jaké zlep, lepší příležitosti pro sebe mají. My jsme e, v minulém roce Eh, zakusili vývoj, eh, který nás všechny poznamenal. A je vidět, že potřebujeme reformu eh, tak jako nikdy dřív. Malta je odhodlána přispívat k evropskému projektu a doufáme, že se nám to bude dařit v průběhu předsednictví a poctivou prací a také spoluprací s Evropským parlamentem. Chceme vyslat jasný evropský signál. Šest měsíců to je poměrně krátká doba. Máme málo času a chceme, aby náš projekt byl důvěryhodnější. Jsme nicméně realisty a víme, jaké jsou naše meze, ale také v čem spočívá naše síla. My se pokoušíme jednat s dalšími delegacemi a jsme takovým eh, opravdovým moderátorem diskusy. Chceme udržet ducha otevřenosti a spolupráce. Ehm, ministerský předseda, mm, jeho zástupce a eh, minister financí eh, zasedali svého času v tomto parlamentu a já jsem zde strávil celý rok jako pozorovatel v Evropském parlamentu. Eh, my všichni jsme přesvědčeni, že Evropský parlament eh, sehrává zásadní roli při dosahování našich cílů. My jsme také hrdí na to, že můžeme eh, vést předsednictví v takto důležité době. My si uvědomujeme, že potřebujeme nový impuls, že je třeba spolupracovat s našimi národy. A proto jsme eh, Máme šest priorit. Imigrace, bezpečnost, společný trh, eh, politika sousedství, sociální inkluze a námořní problematika. To je našich šest priorit. Jsme přesvědčeni, že lidé mají právo eh, také promluvit, mají právo na to, aby byli slyšeni. Možná, že já tady nebudu každou z těchto priorit rozbírat, vzebírat do podrobna, ale možná se zastavím u některých. Takže priority malského předsednictví eh, Radě Evropské unie jsou tyto. Začal bych tím, že eh, Malta považuje za velmi důležitou onu transformativní Eh, sílu, eh, kterou rozšíření Evropské unie eh, má pro stabilizaci balkánského regionu. V současné době je v Evropě mnoho extrémních i vnitřních výzev a my tedy věříme, <clears throat> že eh, rozšiřování eh, dává, mm, jak si zesiluje eh, postavení Evropské unie. Je třeba, abychom si uvědomili, že na Balkáně jsou také konkurenti, pokud se týče vlivu. Migrační krize a terorismus nás tedy vedou ke spolupráci, abychom nacházeli udržitelná řešení. V této souvislosti je třeba pragmaticky říci, eh, že kandidátské země eh, postupují eh, úspěšně, reformují a přihlašují se k evropským hodnotám. Je třeba udržet angažma Evropské unie v regionu a optimismus. Tento proces rozšiřování je zásadní pro úspěch přístupových zemí. Chceme, aby se modernizační proces eh, soustředoval na modernizaci státu a lépe sloužil evropským občanům. Eh, pane předsedo, chápeme, že určité aspekty reformy jsou pořád e, e, ještě v procesu v kandidátských a v budoucích kandidátských zemích procesy stabilizace, které jsou eh, součástí procesu rozšiřování, umožňují a poskytují eh, nástroje a příležitosti, jak eh, převzít evropské hodnoty za své. Jde všem také o to, abychom uplatňovali koncepci přísné podmíněnosti a zajištili tak lepší konvergenci s evropskými politikami. Eh, Černá hora se také eh, připravuje eh, na vstup. V Srbsku byly zahájeny kapitoly 33 a 34. Vnímáme také další procesy v Albánii, v Makedonii a Bosně a Hercegovině. Jsme odhodláni podporovat všechny tyto procesy, včetně civilních iniciativ. A nyní k jednotlivým zemím stručně. Eh, my podporujeme eh, evropské rozšíření a Turecko vnímáme nejenom jakožto kandidátskou zemi, ale také eh, jako klíčového partnera pro Evropské unie. Malta uznává dvě, tedy eh, paralelismus různých partnerů a zároveň tedy roli eh, lidských práv a občanských svobod. Eh, velice dobře vnímáme pochybnosti z nedávné rezoluce k Turecku. A také to bylo v radě diskutováno 13. prosince. Velká většina členských zemí potvrdila, že je nutné otevřít, eh, tedy udržet otevřený dialog a vyjednávání s Tureckem. Evropská unie by měla zůstat eh, kotvou pro Turecko a to tež platí pro přístupové rozhovory. Nemělo by smysl stavět se proti výzvám a instrumentům, eh, které tady jsou proto, aby Evropská unie mohla lépe eh, interagovat eh, s kandidátskými zeměmi. Evropská unie by měla stát na straně tureckého lidu a <clears throat> chceme, aby, no, přejeme si, aby turecké orgány řádně vyšetřili ty, kdo se pokusili o převrat Eh, naše role eh, byla dobře reflektována v závěre slovenského, slovenského předsednictví. Eh, jak víte, je zde nutná jednomyslnost, bez které nelze závěry přijmout. Máme zde společný plán pro zvládání uprchlické krize a e, toto nadále zůstává zájmem obou stran. E, tato e, dohoda vedla k omezení počtu obětí na moři. A součástí je také liberalizace výsového styku pro turecké občany, ovšem samozřejmě je zde jasná kondicionalita, musí být splněny všechny podmínky, ty zpívající. V současné době se řada kritérií plní, ale samozřejmě jsou zde potřebné impulzy, aby eh, ta jednání byla kolaborativnější. Pokud se týče modernizace celní unie, eh, malské předsednictví, maltské předsednictví zajistí, aby tomuto tématu byla věnována náležitá pozornost. Pokud se týče nedávného jednání v Ženevě o sjednocení Kypru, Eh, Turecko se eh, účastní těchto hovorů a my ho vyzýváme, aby eh, plně plnilo podmínky asociační dohody. Jsme přesvědčeni, že Černá hora je naprosto oddána myšlence vstupu do Evropské unie a my doufáme, že se angažovat budou všechny politické strany a to v konstruktivním dialogu nedostatky, které eh, spozorovali mezinárodní pozorovatelé voleb, eh, se musí napravit. Eh, Černá hora zaznamenala výrazný pokrok v budování institucí a tak to konstatovala také poslední konference 13. prosince kde tedy kapitoly 11, 19 a další byly e, otevřené. To by mělo motivovat e, Černou horu e, k ještě intenzivnějšímu zapojení. Také se těšíme na pokračování úzké spolupráce v oblasti zahraniční politiky a u této příležitosti bych chtěl silně Eh, pochválit Černou horu za, eh, svoj, za roli, kterou se hrává v regionální spolupráci. Rok 2016 eh, byl zásadní pro Srbsko otevřením kapitol 23, 24, justice a vnitro 25, životní prostředí a 25 věda a výzkum. Eh, to vše mělo výrazný vliv na společnost. Eh, pokud Srbsko eh, se Srbskem budeme prohlubovat vztahy, znamená to, že se bude blížit zvyklostem Evropské unie. Naším úmyslem je také uspořádat neformální návštěvu v Srbsku, kde chceme představit Evropskou unii jako zdroj dalšího ekonomického růstu. Je pospodivé, že Rada eh, se eh, shodla na provizorním uzavření kapitola 26. S těmito kapitolami jsou spojeny různé benchmarky a souvisí s tím také normalizace vztahů s Kosovem. E, pokrok v oblasti svoboda pohybu a telekomunikací jsou pozbudivé. E, litujeme nedávných incidentů mezi oběma stranami, nicméně je dobře, že dnes se koná dialog na nejvyšší úrovni. Srbsko je zapojeno do regionální spolupráce. Srbsko se musí postupně e, pohybovat směrem k linii zahraniční politiky Evropské unie. Volby se konaly a také se e, chceme pracovat na tom, aby e, firm se e, také vrátil k přístupovému procesu. Bude stejně důležité, aby se naplňovaly reformy a také, aby se pracovalo na naplňování právního státu vláda i opozice eh, musí pokračovat v pokračova- naplňování eh, dřívějších závazků, eh, včetně zřízení speciálního prokurátora. Albánie v roce 2014 získala statut kandidátské země a skutečně zde probíhají reformy, například v justici. Chce odhodláně abychom nadále ambiciozně podporovali další reformy v zemi. Pozitivně jsme eh, vzali eh, na vědomí pozitivní eh, doporučení komise, aby byly zahájeny přestupní rozhovory pro Albánie s důrazem na všech pět klíčových priorit pokud budou tyto podmínky splněny, eh, skutečně zahájíme přístupová jednání. Bosenské úřady mm, také pracují na tom, aby získali status kandidátské země a eh, chystá se podepsání doplňkového protokolu eh, k asociační dohodě. A podobně můžeme můžeme pochválit pokrok v reformní agendě v Bosně a Hercegovině. Opět eh, tlačíme na to, aby se prohlubovaly vztahy s Kosovem a je dobře, že také Kosovo eh, podepsal rámcovou dohodu o svém zapojení do unijních programů a eh, přihlásilo se k reformě soudnictví. Pokud se týče liberalizace vízového styku, zde máme pozitivní výsledky a zbývá ještě eh, splnit posledních několik benchmarků a eh, dohodu o hranici eh, s Černou horou. Je třeba, aby nadále pokračovalo úsilí v boji proti korupci a organizovanému zločinu a pak bude možné zavést bezvízový styk také pro Eh, Kosovo. Normalizace vztahů mezi Prištinou a Bělehradem je zásadní podmínkou a je třeba říci, že je také zásadní pro spolupráci mezi Evropskou unii a Kosovem. Eh, předsednictví by, se přá, by si přálo, aby se dělalo více pro konstruktivní dialog. Loni došlo k dramatickému navýšení toku migrantů, zejména na té středomorské trase. S tím, že došlo k téměř 20 tisícům jednotlivých překročení moře v porovnání s mnohem menším počtem předtím. Summit ve Valetě o migraci na konci loňského roku zvedl dohromady transitní země, země učení a země původu, které by se měly společně pokusit vyřešit tyto problémy. Evropské státy se snaží přejít k implementace eh, toho akčního plánu schváleného ve letě. Dalším schůzkám 8. 9. příštího měsíce a zde by mělo dojít k ohodnocení, pozdějnímu ohodnocení výsledků a stejně tak nedostatku v implementaci a k identifikaci následných kroků. Pane předsedo, ta cestovní mapa, kterou jsem tady právě popsal, eh, předesílá velmi intenzivní práce, práci v tomto roce. A v souvislosti s těmi výzvami Evropské unie jsme připraveni reagovat na jakékoliv faktory, které by mohly zabránit tomu, aby došlo k dalšímu rozšiřování Evropské unie a stabilizaci západu, západního Balkánu a Turecka. Děkuji vašimi podpůrce dalšího rozšíření. Myslíme, že bychom tím mohli zabránit dalším krizím. Nechceme, aby Brexit ovlivnil proces rozšiřování, ale nechceme v žádném případě dopustit, aby se tím zastínila práce eh, v mnoha oblastech. A chtěl bych jasně uvést, že Malta je proto, aby Evropská unie zůstala aktivní v této oblasti a i nadále. Chceme podpořit proces podpory a stabilizace a asociační proces, tak abychom zajistili, že tempo jednání se státy západního Balkánu a s se udrželo i nadále. Posilování odolnosti Evropské unie tváří tvář vnějším hrozbám si bude vyžadovat capabilities and response mechanism. A měli bychom na to reagovat eh, co nejdříve. A budeme muset investovat do probování partnerství našimi partnery které eh, se chtějí připojit k evropskému projektu, to bude v jádru maltského předsednictví. Děkuji vám za pozornost. Thank you, Minister Dr. Vela, for Já bych chtěl poděkovat panu Velovi za uvedení maltského předsednictví a o tom, že pohořil o prioritách těch následujících šesti měsících. Máme tady už eh, řadu zájemců o slovo, osm celkem. Máme na to asi půl hodiny, takže se by bylo dobře, kdybyste se drželi limitu dvou nebo dva půl minuty, tak abyste mohli vystoupit všichni a potom dáme slovo panu Velovi, aby na to zareagoval. Já se omlouvám za tu teplotu tady v místnosti. Znamená to, že naše topení funguje velmi dobře. Pokud někdo ví, jak by šlo tu teplotu snížit tady v sále, tak bychom to velmi ocenili. A jako první bude mluvit Kristian Preda. Vážený pane ministře, vážený pane předsedo, eh, jsme velice rádi, že vás máme mezi námi. Přeji vám hodně odvahy pro funkci předsednictví. Takže, no, odvahy. A dovolte mi abych vyjádřil svoje uspokojení Hledně toho, že jste hovořil o rozšiřování. O to více, že v textu, eh, který hovoří o prioritách vašeho předsednictví, tak eh, tento výraz se tam neobjevuje. Ale my jsme si na to svým způsobem zvykli. Asi před určitým počtem měsíců váš nizozemský kolega postupoval stejně. Prostě byl tam program o prioritách a tam to slovo nebylo. U Slováku se to slovo opět vrátilo. Takže my jsme si zvykli, že šest měsíců máme bez uvádění rozšiřování, šest měsíců s a pak zase bez. Takže pro ty kandidátské země to není příliš potěšitelné. No, musíme to prostě akceptovat a já to říkám velmi upřímně. Dovolte mi, abych také vyjádřil uspokojení ohledně toho, že sousedství je zmíněno bodu 5, týká se to těch priorit. A jsem rád, že vidím, že u jižního sousedství navrhujete věnovat zvláštní pozornost, to je přesně to slovo, které se tam používá. Dále také hovoříte o východním sousedství, to tam je také uvedeno. A hovoříte o Ukrajině, o nezbytnosti zabývat se Ukrajinou. S tím souhlasíme. Dovolte mi, abych se zmínil také o významu jedné země, která je také důležitá z hlediska sousedství. A sice je to Moldavie. Na rozdíl od Gruzie a Ukrajiny, které pokročily, Moldávie má komunistického prezidenta v čele, který byl zvolen na základě programu, který hlásá, že zruší tento program přidružení. Chtěl bych vás na to upozornit, protože to je věc, která jak si může vést k velké nestabilitě z hlediska vašeho předsednictví. Děkuji. Tady Redner ist Herr Fleckenstein. Fleckenstein je další řečník na programu. Děkuji, pane předsedo, vážený pane ministře. Také naše politická skupina socialistů vám děkuje za toto vystoupení. Já bych chtěl uvést dvě věci, které jsou pro mě zvláště důležité. Za prvé, To znamená, je to předvídatelnost z hlediska naší vlastní Evropské unie. To znamená, musíme dostat tomu, co říkáme z hlediska našich partnerů. E, musíme jim ukázat, že opravdu míníme to, co, děla, co říkáme. Evropský parlament doporučil, aby například přistupová jednání Turecka byla přerušena v současné situaci. A já vím, že Rada a parlament v tomto bodě nejsou úplně stoprocentně na eh, stejné eh, vlnové délce, ale vím, že si to můžeme takto dovolit a ani by to mělo nějaké významné dopady, ale za druhé, mm, to je zase opačný přístup. Albánie. Té jsme vždycky slibovali, že vyjednávání započne, pokud se provede reforma justice. Ta byla provedena. Nikdo nevěřil tomu, že před volbami se započne s vyjednáváním, ale já myslím, že musíme tomu dostat. Pokud tedy nyní Eh, proběhnou volby, tak měli bychom skutečně jim dát tuto šanci po volbách začít s vyjednáváním. A poslední bod. Tady chci hovořit o těch partnerských vztazech eh, s Evropskou unii, kde se objevuje skutečnost, která to provází. A sice trvá to velmi dlouho. A samozřejmě ty nezbytné změny požadují určitou dobu, ale já se obávám, že v tomto ohledu do toho začnou vstupovat úplně jiné zájmy z Turecka, z Ruska. A že tyto zájmy se budou prosazovat velmi jaksi s krátkodobými cíly, ale s velmi viditelnými nabídkami. Tak znamená, že tento rozšiřovací proces musí být provázen také konkrétními činy v této fázi, aby lidé zaregistrovali, že to neznamená, že ročně se otevře pár kapitol, ale že se jedná o skutečnou cestu do Evropské unie. Děkuji. Děkuji, Knute Fleckensteine. Big Charles Stenok, další řečník. Děkuji, pane předsedo. Mě dovolte, abych vám poblahopřál k eh, volbě předsedu. Pane Vele, mm, i malckému předsednictví bych chtěl poblopřát k tomu prvnímu eh, předsednictví Evropské unie. A dobře si pamatuju, jak vašeho premiéra Muskata, tak i Louis Greka, což byli bývalí kolegové tady v parlamentu. A musím říct, že jsem byl poměrně znepokojen, když premiér Muskat eh, eh, byl terčem útoku britského tisku. Protože byl eh, v tomto okamžiku, nebo je v tomto okamžiku předseda Evropské unie, kdy bude spuštěn nebo zahájen článek 50 a je evidentní, že eh, Británie eh, opustí Evropskou unii v dohledné době. Já jsem byl zpravodajem také pro Černou horu. A je evidentní, že vzhledem k různým problémům, které tady ještě existují, ať už to je o Trumpa nebo o Brexit, tak se na to někde zapomíná. Ale jako někdo, kdo věří eh, v další rozšiřování EU, s trochu dělám starosti, co teď, eh, jaké dopady bude mít to zblížení mezi Putinem a Trumpem. Rusko eh, se vměšuje do záležitostí eh, Černého hory, bylo tomu taky před volbami a to bude obrovský problém. Potom tady byla řeč o, Turecku, o Turecku, jako také jednom kandidátském státu. I tady dochází k velmi nebezpečnému zbližování mezi Putinem a Erdoganem. Týkalo se to postoje ke Krymu, ale i jinde. Takže se budete potýkat prakticky kamkoliv se podíváte s velkými problémy. Chtěl jsem ještě poukázat na Liby, to úplně nespadá do vaší eh, působnosti, spíše je to starost eh, paní Mogherini, a vzhledem tomu, že vy jste jejich nejbližší geografický soused, zase se zeptat, jest, nebo jak se na to díváte, jak eh, se myslíte, že by šlo dosáhnout stabilizace v Libii až se podaří porazit ISIS a podaří se tady vytvořit řádnou vládu. O porážce džihadistů, protože nestabilní Libie je hrozbou pro všechny, v neposlední řadě také vzhledem k těm migračním tokům. A chtěl jsem vám ještě poblahopřát k výsledku summitu ve Valetě, je to souvisí s Libií, ale chtěl jsem vás zeptat na operaci Sofie v Středomoří což se vás také přímo dotýká. Bude to čistě humanitární eh, operace, protože pokud eh, se ti, kteří budou zachráněni na moři, budou odvážet zpátky do Evropy, tak eh, to bude ty další kandidáty spíše pozitivně motivovat. Takže to je asi velký, velké dilema. Pan Pajet za Alde. Děkuji. Eh, já bych vám chtěl popřát hodně úspěchů během malského předsednictví. Následující bude estonské, takže to budeme sledovat velmi pečlivě. Mám eh, několik otázek, kterých jsem se chtěl dotknout. Zajímalo by mě, co se o to myslíte. Jednak jde o obranou spolupráci v EU. Všichni víme, že došlo ke změně v oblasti bezpečnosti. Bylo předloženo několik konkrétních eh, návrhů, jak eh, zintenzivnit spolupráci v oblasti obrany. Jako to, jak mít eh, aktivnější spolupráce. Potom mám otázku týkající se Ruska, vy jste o tom nehovořil. Ale mě zajímalo, co si myslíte jako předsedající země o sankcích Uf, proti Rusku. Vidíte tady nějakou možnost, že by se ten postoj k Rusku mohl změnit? Jakým způsobem? Děkuji. Další řečník je za GOE NGL, pan Hadži Georgiou. Mr. President. Děkuji. Já bych eh, vám také chtěl pogratulovat k eh, zvolení do funkce. Doufám, že se vám podaří být stejně úspěšný jako byl Almar Brok před vámi. já chci popřát hodně úspěchů malskému předsednictví. Mám tři otázky. To první se týká migrace. Vy, pane ministře, jste z Malty. Vy, vy jste tím přímo postiženi. Já se vás zeptat, jestli si opravdu myslíte, že je nějaký způsob, jak eh, tento jev eh, vyřešit. A eh, vyřešit rozdělení té práce s ostatními státy. Potom mám otázku na Turecko. Tady bylo řečeno, že Turecko musí splnit ten um, protokol týkající se Kypru, musí normalizovat svůj vztah s Kyprem. Ale chci se zeptat, jestli máme nějakou páku, kterou bychom mohli využít pro to, abychom donutili Turecko k tomu, aby se chovalo v souladu s těmito pravidly. A ještě jedna otázka týkající se Kypru. Jste se o tom také zmiňoval. Zeptat na požadavky Turecka mít bezpečnostní záruku i po eh, sjednocení eh, obou částí Tureck- eh, Kypru. Myslíte si, že to je ospravedlnitelné? Na také nedávnému chování eh, turecké armády. Děkuji. Pane ministře, jestli vám nebude vadit eh, po všech politických skupinách, bychom chtěli dát ještě slovo paní Lunaček, aby řekla něco za zelené. Děkuji. Já už jsem vám blahopřála, pane předsedo, ale teď mi dovolte ještě vám poblahopřála jménem naší skupiny. Eh, vy jste hovořil zejména o otázkách spojených s rozšiřováním. Já se vážím toho, že jste tomu věnoval tolik té eh, pozornosti ve vašem projevu, ale ta hlavní věc, na kterou bych se chtěla zeptat, eh, trochu souvisí s debatou, kterou jsme tady měli dopoledne. A sice se to eh, týká nás všech, kteří eh, pracujeme na západním Balkánu, je to, že tady čelíme vzrůstající nacionalistické rétorice mezi některými státy, mezi různými skupinami na západním Balkáně. Mě by zajímalo, jestli od vás můžeme očekávat nějakou iniciativu jak eh, tomu čelit, jak eh, navázat eh, partnerství s těmi vládami v regionu a dát jim najevo, že i ten aspekt dobrého sousedství je důležitý a že je se vyhýbat konfrontaci. Můžeme od vás něco v tomto smyslu očekávat, protože byste měl velkou spojence v Evropském parlamentu, pokud ano. Děkuji, Ulrike Mraček. Máme ještě pět dalších kolegů, kteří by rádi vystoupili. Chtěl byste odpovědět nejprve v tomto prvním kole, nebo chcete počkat ještě na ostatní? Takže pan ministr. Nejprve tam pan ministr vystoupí a potom budeme pokračovat s těmi eh, pěti, kteří ještě čekají. To jsou všechno velmi obsažné otázky, těžké se k tomu všemu vyjádřit. A já bych eh, na úvod, eh, já to vezmu v tom pořadí, v jakém to bylo Karlo, nejprve k tomu, co říká pan Preda o našich prioritách. Já jsem zase tolik času neměl na to, abych vysvětlil detailně ta jednotlivá témata, se kterými se chceme zabývat, protože jsem chtěl zaměřit na rozšiřování, na ten externí aspekt eh, migrace, ale mám-li to zhrnout, tak mohu říci, že naším největším cílem je navázat vztah s občany a také dát prioritu zajištění bezpečnosti. Chceme, aby evropští občané měli pocit, že eh, jim lidé eh, ve vedení Evropské unie naslouchají. A to s tím také souvisí migrace, protože Jde také o radikalizaci a tak dále. To jsou všechno témata, kterým se chceme věnovat. je tak chceme rád hodně pozornosti tomu aspektu sousedství. Chceme věnovat pozornost jak eh, východnímu, tak i jižnímu sousedství Evropské unie. Neměl jsem dost času, vysvětlil všechny priority ale minimálně jsem je tady zmínil. Potom tady byla řeč o východním partnerství, o východním sousedství. Rozhodně na to nebudeme zapomínat, protože si myslíme, že to je velmi důležitá věc. Týká se to Ukrajiny, ale také Moldavské. A my chápeme, že musíme být opatrní a že musíme ukázat lidem v této zemi, že jim chceme pomoci. Vy jste hovořil o zvolení té nové komunistické vlády, která by mohla Moldavsko zatáhnout eh, zpátky tam, kde bylo předtím, než vůbec eh, byla podepsána ta dohoda. A je evidentní, že nemůžeme eh, brát tyto země jako, automaticky jako samozřejmost. Pan Fleckenstein hovořil o předvídatelnosti Vyjednávání s Tureckem by mělo být eh, eh, pozastaveno. Já jsem zohlednil postoj Evropského parlamentu, to my musíme respektovat. A je to samozřejmě stanovisko, o kterém se diskutuje. A ze strany rady tady se zdá, že je obava, abychom eh, si neuzavřeli všechny komunikační kanály s Tureckem. Ale v žádném případě nechceme schvalovat nebo tolerovat, co je nepřijatelné. Hodně se o tom hovoří. Je evidentní, že je potřeba zakročit proti lidem, kteří eh, ohrožili stát, kteří chtěli eh, spáchat puč, ale i tak je potřeba respektovat zásady právního státu a práva, základní práva jednotlivců a nezávislost eh, soudnictví, takže se můžete být jist, že rada nebude přistupovat na všechno, nebude všechno tolerovat, ale je to náš důležitý partner. Je to stát, se kterým řešíme eh, podobné problémy a chceme s nimi řešit eh, otázky, jako je migrace, tak musíme postupovat opatrně. Nemůžeme pálit za sebou mosty protože hrozí riziko také, že by se Turecko mohlo úplně odklonit od Evropské unie a to rozhodně není našem zájmu. To je řada témat, kde můžeme spolupracovat, ekonomika, eh, ropa, obchod a tak dále. Bychom měli pokračovat v dialogu, v eh, komunikaci, aby se nám nějakým způsobem podařilo obrátit tuto zemi na správnou cestu aby to byl partner, se kterým můžeme pokračovat eh, v rozhovorech. Albánie, máte pravdu v tom, že Albánie už eh, provedla zásadní ústavní změny a komise doporučila zahájit eh, přístupová jednání, ale to se musí odvíjet od reform v justici. My souhlasíme s tím, že je potřeba dokončit tuto reformu. Na to chceme dohlednout a také budeme muset eh, opětovně vyhodnotit situaci a uvědomit si, že ta reforma, eh, přesvědčit o tom, že ta reforma je pro ně samotné mm, prospěšná. Teď nejde jenom o ty ekonomické eh, věci, ty ekonomický pokrok, a jinak s vámi souhlasím, že bychom měli Albány pomoci. Potom tady byla řeč o Černé hoře, o tom hořil pan Tanok. I tady došlo k stabilnímu pokroku. Také vítáme například to, že došlo k založení agentury pro boj s korupcí a jmenování zvláštního prokurátora pro korupci, ale rádi bychom, aby tady došlo ještě dalšímu pokroku říká veřejných zakázek, to se týká také nezávislosti médií. My bychom rádi, aby se byla svoboda projevu, aby byl proveden další ekonomické reformy. Nicméně je to země, kde konstatujeme velký pokrok, nedávné volby dospěly nakonec k nějakému výsledku, přestože ten právní rámec asi není plný daň A souhlasíme s tím, že potřeba pokračovat eh, v dialogu. Se týče Rojana Putina, já už jsem se o Turecku zmiňoval před okamžikem, to nebudu opakovat, protože eh, času moc nemáme, ale my si samozřejmě uvědomujeme, nebo rada si uvědomuje, že Turecko nemá jednu jedinou možnost, ale pokud dojde k uzavření komunikačních kanálů, tak jsou tady další třetí strany, které budou mít velký zájem o to, aby upevnili svůj vztah s tím touto velké, velmi velkou a strategicky důležitou zemí. Jsme toho svědky v nedávné době. Došlo k jednáním o Syrii. A dále k Libii. Mluvám se trochu, že vás musím trochu zklamat, protože rozhodně nechci vstupovat nebo zasahovat do oblasti působnosti Frederiky Mogherini, ale jako zástupce země, která má tak eh, blízké vztahy, musí říct, že Libie pořád eh, je velký problém. A my se tím budeme naradě zabývat, nejenom s ohledem na migraci, ale jde také o usmíření, eh, obnovu země. Také zabývat humanitární otázkou. Migrace je pouze jeden z těch symptomů nebo dopadů, chcete-li, vyplývajícím z té nestabilní situace v Libii. A musíme ale myslet i nad rámec toho, protože těch obav je tady celá řada. Hodně se toho odhrává. Mohlo by dojít k velkým změnám během dnů nebo týdnů. I Egypt tam hraje velmi důležitou roli. My bychom byli eh, rádi, kdyby se tu situaci podařilo obměnit, což by bylo v zájmu úplně všech. Nejde o tu zemi jako takovou, ale jde eh, to, že by to mohlo prospět bezpečnosti v celém regionu. Protože by se to mohlo pozitivně promítnout eh, v dalších zemích této oblasti. Operace Sofie má za úkol zastavovat a e, prohledávat lodě, které by mohly e, pašovat například nelegální zbraně. Potom jsou tady další operace, Triton a mořský kůň. A tady by mohlo dojít k monitorování těch toků migrantů, ale musíme si uvědomit, že hlavní ten humanitární aspekt souvisí s tím, že bychom měli zabránit tomu, aby došlo k potápění těch lodí a ke ztrátám na životech. Můžeme se také vyškolit eh, pobřežní hlídky. To je ten externí aspekt, ale také eh, jde o interní opatření. Už jsme o tom eh, často diskutovali na radě. K tomu, co říkal Urmas, ten hovořil o společné obrané politice, spolupráci čínských států a co si o tom myslíme. My eh, souhlasíme v eh, globální strategii Evropské unie, kterou zahájila před nějakou dobou vysoká představitelka pro zahraniční politiku je evidentní, že eh, tady ta spolupráce bude klíčová. Eh, nevíme, ale samozřejmě, eh, co se teď bude odehrávat ve vztahu ke Spojeným státům. Budeme to sledovat, ale evidentní, že Eh, obě tyto organizace budou muset mít eh, na sobě nezávislé rozhodovací procesy, aby nedošlo k jejich eh, sloučení a samozřejmě musíme jsme vyhnout zbytečnému opakování té práce. Rozhodně neplánujeme, co týče Ruska, odstranění nebo zrušení sankcí. Chceme, aby ty sankce platily, dokud nedojde k dodržování dohody z Minsku. K tomu, co říká Hadži Galgio eh, o migraci. Já nemám žádné zázračné řešení. Myslím, že ta migrace nás bude trápit ještě dlouhou dobu. My se můžeme pokusit o to, jak snížit ten počet, ale je také, jak najít nějaký legální způsob, jak eh, řešit eh, problémy, které vedou k tomu, že sem ti migranti utíkají eh, ze svých zemí původu. A musíme tedy bojovat proti nedostatku vody, podpořit zemědělství, proti klimatickým změnám. ale k tomu se ještě dostaneme v příštích dnech na dalších výborech. Co se týče sdílení toho břemene, to úplně není moje eh, oblast působnosti. Bude se o tom diskutovat na radě ministrů vnitra a spravedlnosti. Mohli bychom z toho vyvodit, že eh, nebude úplně snadné tu dohodu uzavřít. Určitě tady budou rozdělené názory. A naším úkolem jako předsednictví bude pokusit se přiblížit ty dva názory k sobě, ale přitom respektovat svrchovanost eh, a rozhodování každých eh, všech těch partnerů. Ale sdílení břemene by bylo samozřejmě dobré. A jak donutit Turecko, aby se chovalo v souladu s eh, pravidly, je to eh, svrchovaný stát, to si nemůžeme jenom tak k něčemu donutit. Můžeme reagovat nebo ukazovat, co eh, si o tom myslíme a že s tím nesouhlasíme. a usilovat diplomatickými prostředky o změnu. Šestá otázka se týkala dobrého sousedství. Na Balkáně dálky by se mohlo zdát, že dobré sousedské vztahy jsou nejdůležitější věci, o kterou všichni usilují. tomto komplikovaném regionu. Pořád tady eh, přetrvávají problémy na hranici třeba mezi Srbskem a Kosovem. Problémy jsou i v Černé hoře. Ale rozhodně bychom do toho neměli eh, zasahovat. Co se týče otázky Srbská a Kosova, já jsem mluvil s panem předsedou před okamžikem, o tom průlomu, ke kterému došlo za Cathy Ashton a za podvedením Štefana Fileho. A v tom dialogu musíme pokračovat, protože to je nedílnou součástí toho celkového kontextu, ve kterém se pohybujeme na Balkáně. Thank you, Minister I would... Děkuji vám, pane ministře Velo. Já bych navrhl, abychom tady eh, si abychom tedy eh, příští bod začali za 10 minut, eh, to znamená, že bychom mohli dát eh, pár minut kolegům. Děkuji, pane ministře. Já musím říct, že rozšiřování bylo velkým úspěchem Evropské unie v posledních 30 letech. Dnes dopoledne jsme měli rozpravu ohledně Balkánu obecně a zvedají se hlasy, které mm, říkají, že dochází k nárůstu etnického a nacionalistického pnutí v těchto zemích. Dochází i k navýšení významu těch nacionalisticky zaměřených stran. Reformy se zpomalují. A někteří řečníci v tomto ohledu mm, uvedli, že to možná souvisí e, s projevy Evropské unie. Eh, ta transformační schopnost eh, může být zmražena nebo zpomalena. Domníváte se, že komise a Evropská unie jako taková mají určitou vinu za to zmražení toho procesu rozšiřování ve chvíli, kdy se tady objevují nacionalistické strany a kdy dochází k blokaci. Thank you. Next one, Děkuji, paní Piry. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře. Eh, já se omlouvám, že se stále vracím k Turecku, ale já jsem zpravodajka v Turecku, takže mám pár otázek. Je nám jasné, že ty eh, de facto, že jsme měli obtížné vztahy a Turecko se trošku oddálilo od Evropské unie. Pokud vím, Eh, tak eh, eh, rada měla určité potíže, tedy na jedné straně, tedy, aby se soustředila na základní práva ve vlastní zemi a další věci, ale mm, mě by zajímalo, zda právě na ta základní práva se chcete soustředit a jak jako předsednictví. A druhá otázka, vy byste chtěli eh, přijmout mandát eh, o, k modernizaci celní unie s Tureckem. Já si myslím, že to je dobré, že by to mohlo zmírnit politické napětí. Ale co timing, poněvadž eh, v Turecku stále přetrvává výjimečný stav. Třetí otázka. Bude summit mezi EU a Tureckem za vašeho předsednictví? Děkuji. Pan Nat. Vážený pane Vela, Pochopil jsem, že eh, Libie je velmi zásadně důležitá z tohoto hlediska, to, o tom jste hovořil. Bez Libie není možné vyřešit eh, současnou problematiku. Víte, že tam je svým způsobem loutková vláda, která nezastupuje nikoho. Ale Eh, je nutné zde jednat s oficiální vládou, eh, alespoň to prohlašovalo USA a další. Nyní máme tedy vládu v Tripolis, eh, máme tady vládu jakési národní jednoty, ale nikdo ji nerespektuje. Došlo ke konfliktu mezi předsedou této vlády a místopředsedou a realita v terénu je taková, že a tady pokračují eh, ve svém rozšiřování síly eh, prezidenta, vytváří se kalifát. Takže, co se týče Libie, musíme tady postupovat jinak, než na základě určitých umělých konstrukcí. Musíme předložit určité návrhy Libii. Mr. Kukan. Pan Kukan. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já vidím, že eh, vás to vysloveně eh, baví, předseda tomuto výboru a já si vám přeji, aby vám to vydrželo. Pane ministře, vítám vás do AFETu a mm, já jsem ze Slovenska a spolupráce s vámi byla vynikající v posledních šesti měsících a my vám přejeme všechno nejlepší ve vašich povinnostech, pokud se týče příštích šesti měsíců. Eh, k tomu, co říkal pan Páret, eh, My tady máme trojku tři malých zemí, Slovensko a Malto a Estonsko a eh, to je ideální mm, příležitost je ukázat jinám, že jsme schopni předsedat dobře a ku prospěchu všech ostatních. Pane ministře, já jsem se zájmem sledoval vaše priority a také musím říct, že mě v celku eh, zaujalo to, jak jste hovořil o rozšiřování, o procesu rozšiřování, tam tomu je třeba se věnovat. Rozšiřování musí pokračovat a, jak jste řekl, není to zas tak jednoduché, eh, protože eh, vlastně kvůli nesodě členských zemí nemáme závěry ale já věřím, že eh, v dlouhodobě nám rozšiřování eh, pomůže. A ještě pan Austrevičus. Děkuji, pane předsedo, a blahopřeji eh, k vašemu zvolení. Pane ministře, já vám přeji všechno nejlepší a těším se tedy na ty výsledky, které, jak jste nám je tady nastínil. My eh, nemůžeme ignorovat poslední vývoj ve Spojených státech. Eh, současný prezident eh, je tedy dosti odlišný od toho předchozího. Zajímalo by mě, máme telefonní číslo na někoho, komu bychom mohli ve Washingtonu zavolat. Jak vnímáme transatlantické vztahy, které jsou zcela jistě v nejednom případě eh, klíčové pro nás a neměli bychom v žádném případě podkopávat eh, nebo zlehčovat eh, význam našich vztahů. Každopádně naše strategické vztahy by měly mít substanci, perspektivu a určitý význam by se jim měl přikládat. Co mě k tomu můžete říci? Děkuji za to, to druhé kolo a nyní, eh, pane ministře, eh, máte zhruba pět minut, abyste nám to zhrnul. Ano, tak já se pokusím. Eh, já bych začal od konce. Pokud se týče změn ve Spojených státech a transatlantického partnerství, tak to je každopádně zejména pro paní Mogheriniovou, to je záležitost zahraniční politiky, ale chci k tomu říct jednu věc. Eh, je třeba vyčkat, abychom eh, viděli, jaká rozhodnutí skutečně budou přijata. Zatím jsme se dočetli tady o tom, jak dopadá TTIP. Eh, Hovořilo se taky o NATO, a to ještě nevíme, jak to bude. Čili je ještě velice brzy, ale já se domnívám, že ten transatlantický vztah musí být v maximální míře zachován. Čili tady z naší strany by neměly být žádné změny, leda, že tedy nastanou ze strany opačné. Eh, pokud se týče eh, dalších věcí, tak eh, my si uvědomíme, uvědomujeme, že skutečně dojde nebo dochází k prodlením, eh, lidé tedy nevidí výsledky, eh, mění se eh, pozice, třeba v případě Moldovy a tak dále, čili tak to vypadá s rozšiřováním. My musíme pokračovat ve svém programu spolupráce, což znamená také přicházet se změnami, vyvolávat změny a e, dále tedy pokračovat e, s prosazováním e, právního státu a tak dále. Prostě čím více demokracie, tím více příležitostí k investicím a tak dále. Čili skutečně je to také v zájmu těchto zemí, aby to tak bylo. Eh, také eh, my bychom měli mít intenzivnější eh, komunikaci. Je třeba říci, že opravdu je v našem zájmu, abychom ty země přibližovali Evropské unie. To znamená, že je třeba také lidem vysvětlit, že je to i v jejich zájmu. K Turecku Eh, tady eh, rovnováha mezi strategickými zájmy a základními právy. Eh, Malcké předsednictví určitě nebude akceptovat to, co akceptovatelné není. To znamená omezování lidských práv, svobod a tak dále. To prostě pro nás nepřichází v úvahu, ale hm, každopádně je v našem strategickém zájmu Eh, udržet si Turecko jako blízkého spolupracovníka s Evropskou unii. Co se týče Libie, to je dlouhá kapitola mohu vás ujistit, že mm, nevím o žádných eh, rozhodnutích eh, rady jak eh, prostě zasahovat v Libě. Libie je suverénní stát a je na Libijcích, aby si vyřešili vlastní problémy. My můžeme pomoci, můžeme poradit, můžeme podpořit, ale definitivně eh, nemůžeme v žádném případě se angažovat eh, politicky, prostě jinak než vést dialog a a být v kontaktu s různými frakcemi. Prostě eh, arabská mentalita je poněkud komplikovaná pro nás, ale eh, jsem přesvědčen navzdory tomu chaosu, který tam vidíme dnes, eh, opravdu mohou nastat okolnosti, které to vyřeší. Každopádně musíme být připraveni na změnu politiky. Co se týče malých zemí, ano, plně s vámi souhlasím. Malé země samozřejmě mohou, mohou eh, leco dokázat, páč nemáme jinou agendu, jiné ambice. A eh, já eh, myslím, že jsme to viděli za slovenského předsednictví a myslím si, že pokusíme se s vámi držet krok. Budeme se velice úzce zabývat eh, rozšiřováním a ono to není jenom o přibližování těchto zemí k nám, ale upřímně řečeno, eh, západní Balkán byl vždycky zdrojem eh, neklidu, potíží. Já se omlouvám za tuto, tyto termíny, ale v podstatě, protože my tam nemáme výsledky, tak se situace zhoršuje. No a co se týče tedy celkové politiky, pokusíme se eh, postupovat vpřed a samozřejmě s pomocí a zapojením každé země Evropské unie. So much on behalf of all the members of... Děkuji vám eh, jménem všech členů eh, našeho výboru. Přeji vám hodně úspěchu během vašeho předsednictví. Děkuji za to, že jste odpověděl na všechny otázky, že jste popsal hlavní priorita vašeho předsednictví. Přeji vám hodně štěstí a šťastnou cestu domů. A nyní můžeme pokračovat eh, s bodem 13. Většina z vás asi už ví, všichni jsme tady online, eh, že před několika Eh, hodinami došlo k eh, formálnímu oznámení toho, že Martin Schulz bude kandidovat na kancléře, eh, bude soupeřit s Angelou Merkel a Sigmar Gabriel se stane ministrem zahraničí. Já jsem byl překvapen tím, že pan Fleckenstein tady sedí tak potichu a klidně. No a teď bych chtěl navrhnout, aby předsedala této schůzi paní Šujce, abychom pokračovali s naším programem. Dear ladies and gentlemen, we shall start with uh, our... Dámy a pánové, teď eh, zahajujeme výměnu názoru s Danielem Kostelem, velvyslancem Kanady do Evropské unie a Kristianem Lefflerem, což je hlavní vyjednávač strategie dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unii a Kanadou. Takže tady vítám Evropském parlamentu na našem výboru pana Lefflera, který je zástupcem generálního tajemníka a hlavně vyjednávač. A potom tady vítám, eh, vítám pana Kostela, je tady rozdělený poprvé, tedy bude hovořit o uzavírání této dohody se členskými státy. AFET má na starosti doporučení procesu schvalování a zpravodajem eh, té zprávy je pan Tanok. Jak již eh, bylo uvedeno panem zpravodajem, vztahy Evropské unie s Kanadou se opírají o sdílené hodnoty, jak to dokládá také velmi dlouhá historie velmi rozsáhlé politické a hospodářské spolupráce. Kanada je od roku 1996 oficiálně strategickým partnerem a je to důležitý spojenec na mezinárodní scéně. Kanada a Evropská unie spolupracují v oblastech, jako eh, jsou klimatické změny, lidská práva, zabezpečení dodávek energií, řešení konfliktů, boj proti terorismu a, a proti nucené migraci. Dohoda o strategickém partnerství znamená, že obě strany potvrdí svoje odhodlání posilovat mezinárodní spolupráci a prosazovat své sdílené zájmy. Tato SPA by měla posílit politický dialog a konzultace tím, že vznikne společný ministerský výbor a výbor pro spolupráci, které budou monitorovat eh, tuto spolupráci a také bych přivítala, kdyby ministrně zahraničí Kristia Freeland eh, přijala pozvání navštívit náš výbor eh, v budoucnosti při příležitosti toho příštího zasedání společného ministerského výboru. Takže teď eh, se chystáme na výměnu názorů o tom privilegovém partnerství mezi Evropskou unii a Kanadou, protože to samozřejmě eh, je velmi důležitá věc v tom kontextu současné mezinárodně politické situace. Takže nejprve Předám slovo panu Lechlerovi na 10 minut. Děkuji, paní předsedající. Děkuji za pozvání. Já jsem na okamžik váhal, jestli se mám ujmout slova, protože bychom měli dát asi přednost panu eh, velvyslanci. Ale dovolte mi, abych tady uvedl to téma jako hlavní vyjednávač eh, o této dohodě za EU. Kdybych chtěl něco eh, říci o tom, jak a proč eh, o tom jednáme, proč si myslíme, že to přinese nějakou přidanou hodnotu pro naše zemné vztahy. Měli jsme pocit, že je nejvyšší čas posunout vzájemný vztah na novou úroveň. To bylo výsledkem také uzavření dohody o obchodu, ale také se to týká této dohody o strategickém partnerství, protože si myslím, že tím můžeme vytvořit širší platformu pro náš vztah v budoucnosti. Když máme rámcovou dohodu eh, s Kanadou. Někteří by se mohli ptát, proč musíme uzavírat novou. Proto je několik důvodů. Některé jsou spíše procesní povahy. jak eh, parlament, tak i rada eh, chtěli eh, se dohodnout na společném přístupu k některým cílům, jako je demokracie, lidská práva, nešíření zbraní hromadného ničení a tak dále, podobně jako tam s dalšími partnery. Některé to možná udivilo tehdy, ale já si myslím, že my jsme toho využili ku prospěchu obou, protože tím upozorňujeme, jak důležité tyto hodnoty pro, jak, pro nás jsou, jak pro Kanadu, tak i pro eh, Evropskou unii. A s tím, že si tím vlastně rozšiřujeme poznatky o našich vizích budoucnosti. Další trošku důležitější důvod, proč přistoupit k tomuto jednání, je to, že ta současná rámcová dohoda, kterou s Kanadou máme, už eh, je více než 40 let stará. Kanada a Evropská unie předtím byly dost odlišné. Tehdy to bylo Evropské společenství. Asi byl to tedy jakýsi historický zastaralý artefakt, který už neodpovídá eh, skutečnosti. A proto jsme chtěli to posunout na novou úroveň, chtěli jsme mít eh, velmi ambiciozní, komplexní eh, dohodu pro prohloubení našich vztahů a zahrnout do nové oblasti. Pevně přesvědčení o tom, že hm, toto strategické partnerství posílí spolupráci v celé řadě oblastí a tím eh, také doplní ty ekonomické aspekty, které souvisejí s dohodou CETA. Také se to týká bezpečnosti, kde již dnes je Kanada jedním z největších přispěvatelů k operacím eh, na celém světě. A my si myslíme, že tady je velmi velká pravděpodobnost, že by se to mohlo dále rozvíjet eh, v rámci různých regionálních misí a také na půdě OSN. A my, myslíme, že to také přispěje k rozvíjení partnerství s NATO. To se objevuje tak eh, v našich eh, společných krocích v Afghánistánu, ve stavu k Iránu, konfliktu v Syrii nebo eh, na Ukrajině. SPA také posílí naše spolupráce v oblasti vnitřní spravedlnosti, a to včetně migrace a ochrany občanů a boje proti terorismu. Máme společnou ambici a ochotu se vzájemně podporovat a vyvíjet na mezinárodní scéně úsilí, které by měla pomoci řešení uprchlické krize. Tím bych chtěl také oficiálně přivítat eh, rozhodnutí Kanady usídlit více než 40 tisíc uprchlíků ze Sýrie, protože to je významný příspěvek. A také Kanada se zúčastnila eh, operací NATO v regionu. Také chceme eh, vytvořit platformu pro migraci, která bude součástí té naší budoucí spolupráce. A teď je to bilaterální dialogu proti mm, terorismu. Chceme se společně podívat na to, jak bychom mohli posílit jak le, posílit ochranu našich společností a jak spolupracovat s dalšími partnery na světě a jak zlepšovat ty kapacity, které by nám měly usnadnit boj proti korupci. Zejména jsme se zúčastnili několika projektů na koordinaci tohoto úsilí v regionu Sahelu, ale i na Blízkém východě a v Africe. Stejně tak spolupracujeme v celé řadě dalších oblastí. Jež jsme eh, v duchu té strate- toho strategického partnerství zahájili eh, dialog o energetice na vysoké úrovni, kde se chceme zabývat otázkami, jako je energetika, klimatické změny, chceme podporovat inovativní řešení, například v oblasti energetické účinnosti, ale chceme také přispět k ochraně klimatu a životního prostředí. Dále jde o vědeckou spolupráci. I to je oblast, kde je velký potenciál dalšího růstu. Jedna oblast, kde již to děláme, je arktický region, kde Kanada má samozřejmě velmi důležité zájmy, kde tím vedoucím nebo hlavním partnerem. Mohl bych se zmiňovat ještě o civilní ochraně, o zaměstnanosti, o kultuře, o rozvojové spolupráci, ale nechci e, hovořit příliš dlouho. Ale věřím tomu, že společně s CETou, tedy toho dohodovaného obchodu. Budeme mít velmi moderní, progresivní partnerství, které bude prospěšné jak evropským, tak i kanadským občanům. Kanada je jeden z našich nejdůvěrhodnějších partnerů. A já si myslím, že tím také můžeme dát jasně najevo, že máme společný závazek k multilateralismu a s tím, že chceme ovlivňovat úsilí na celosvětové úrovni. A myslíme si, že schválení ze strany tohoto výboru by mohlo také upozornit na podporu Evropské unie k tomuto partnerství souhlas s těmi nástroji, které jsme vytvořili, abychom toto partnerství dále prohloubili. A věříme také tomu, že budeme moci finalizovat tento proces co nejdříve a e, s tím vyslovíte brzy souhlas a budeme tedy moci e, to uvést do, co nejdříve do praxe, možná, že už příští měsíc. Děkuji vám, pane Leflere, za úvod a nyní bych chtěla dát slovo panu velvyslanci Kostelovi. Také máte 10 minut. Děkuji paní předsedající a děkuji Kristianovi. Já vás eh, znám jako eh, hlavního vyjednavače. Eh, to byl hezký přehled těch témat. Eh, chtěl bych poděkovat také Čázovi Tanokovi za vynikající práci na tomto důležitém, této důležité oblasti. Já bych byl tady rád něco oficiálně prohlásil, že jsme eh, výbornými partnery, že jsme společenstvím založeným na hodnotách, věříme v demokracii, lidská práva, právní stát, věříme v transparentní pravidla, v multilaterální řešení globálních problémů. Eh, myslím si, že je důležité dodržovat mezinárodní právo, máme podobné sociální modely, máme otevřené společnosti, věříme v volný obchod a fungující trhy. Myslíme si, že eh, stát by měl regulovat trhy, poskytovat veřejné služby, chránit veřejná zdraví, práva pracujících a dbát na dobré životní podmínky našich občanů. Ale hlavně tomu, že máme tyto hodnoty, tak eh, Eh, v tomto roku jsme také vyjednávali tu dohodu o strategickém partnerství, které je teď eh, předkládána parlamentu. V té dohodě jsou uvedeny výslovně zásady, které považujeme za důležité a že eh, oblasti spolupráce již dnes jsme vynikajícími partnery, to víme a děláme spolu řadu věcí, ale myslím si, že bychom to mohli dále prohloubit, například Eh, chceme spolupracovat v mírových operacích, chceme vést dialog o boji proti terorismu, chceme si vyměňovat spravodajské informace, spolupracovat s Europolem. Stejně tak eh, víme, že naše vzájemná bezpečnost, nebo bezpečnost každého z nás je vzájemně propojena. Chceme spolupracovat na zahraniční politice, chceme se podílet na různých monitorovacích misích, například na Ukrajině, chceme také eh, spolupracovat v rámci NATO v Lotyšsku, kde máme společný prapor. Stejně tak eh, jsme aktivní v jižním sousedství EU, kde spolupracujeme s členskými státy, to je koalice proti s islámskému státu. Eh, Podílíme se na misi eh, Evropské unie v Palestině, také spolupracujeme v Libii a snažíme se společně řešit konflikt na Blízkém východě. Koordinujeme naše úsilí v multilaterálních organizacích, Například jsme sladili naše stanoviska u jaderného odzbrojování. Stejně tak víme, že bychom této oblasti mohli jít ještě dál. Proto tato dohoda by mohla také zlepšit naše spolupráce mírových eh, řešení eh, mírových řešení konfliktů. Chceme koordinovat naše úsilí, abychom zabránili eh, nelegálnímu boji se zbraněmi. Chceme také posadit naše úsilí v řešení krizí. Chceme zlepšovat, budovat společně kapacity v jiných zemích. Demokracie právní stát to jsou hodnoty, kterých se vážíme, chceme je společně šířit. Kanada se zúčastnila více než 20 volebních pozorovacích misí Evropské unie. Jsme jediný neevropský stát, který se na tom účastní. Stejně tak jsme se účastnili dalších misí v rámci zahraniční obrané politiky. Jsme tedy aktivnější než jakýkoliv další partner. A také Společně eh, podepisujeme iniciativy Evropské unie v rámci OSN, se týkající postavení žen, násilí na ženách a nucených sňatků. Také vedeme každoroční dialog o lidských právek, jsme přirozenými partnery v této oblasti a také si myslíme, že eh, dobří partneři by eh, ocení tu spolupráci nejlépe a proto chceme vytvořit permanentní eh, nástroje dialogu, chceme mít eh, společné zastoupení u OSN v Ženevě a v dalších městech. Myslím si, že to je globální, řeš, eh, pardon, globální problém, které se vyžadují globální řešení. I Kanada se rozhodla přispět k usidlování syrských uprchlíků v loňském roce více než 40 tisíc a také jsme přispěli více než miliardou dolarů na pomoc tomuto regionu reakci na tu krizi. A měl bych také na úvod eh, říci, že Kanada je samozřejmě v jiném eh, zeměpisném eh, postavení, což také určuje, jakým způsobem přistupujeme k migračním otázkám. No, Přestíráme, že máme odpovědi na všechny otázky, se kterými se Evropa potýká. Ale víme, že silná Evropa, odolná Evropa je v našem zájmu. To se bude vyžadovat společné úsilí. V našem dialogu s evropskými partnery Eh, jsme si uvědomili, že se můžeme vzájemně poučit eh, a že je dobře podporovat migraci založenou na pravidlech, že je potřeba mít eh, programy integrace uprchlíků, řešit nedostatečnou kvalifikaci. V tom máme zkušenosti, poučili jsme se v minulosti a možná, že si můžeme vyměňovat názory a rádi budeme pravidelně vést dialog o těchto otázkách další oblast, kde sdílíme hodnoty, je oblast klimatických změn. Kanada se domnívá, že pařížská dohoda zajistila nezvratitelný pokrok v boji proti klimatické změně. Je tato dohoda velmi důležitá. Je důležité, abychom pracovali společně ohledně uplatnění této dohody. Jsme si jistí tím, že musíme začít sami od sebe v první řadě a proto náš premiér, pan Trido, nedávno oznámil, že vypracuje kanadský program ohledně postupů z hlediska klimatické změny. Chceme spolupracovat z hlediska eh, této nízkoahlíkové eh, ekonomiky v budoucnosti. Toto partnerství eh, podporuje uchování ekologie a životního prostředí, které bude zdravé. Musíme najít novátorské řešení, nové zdroje energie, musíme navýšit energetickou účinnost, tak abychom snižovali ekologické škody, které musíme čelit. Musíme se přizpůsobit těmto výzvám, musíme posílit naše kolektivní snahy v rámci dialogu na vysoké úrovni ohledně klimatických změnin a jako tom hovořil Kristian, také ohledně energie, protože to je součástí této dohody. Již spolupracujeme na vypracování uh, cílů trvale udržitelného rozvoje až do roku 2030 a Kanada se snaží koordinovat také dárce v této oblasti, zvláště z hlediska krize v Sýrii, v Iráku a v těch sousedních oblastech a také v Afganistánu. Stejně jako EU. Roku 2016 Kanada e, proskoumala svoji politiku mezinárodních e, podpor. Vyhodnotili jsme kontext a konstatovali jsme, že naše pomoci musí se přizpůsobit novým výzvám. Chceme soustředit naši pomoc na ty nejchudší osoby, na osoby, které jsou zranitelné, na zranitelné státy. Chceme podporovat také genderovou rovnost a chceme hledat další možnosti partnerství. Tato dohoda dohoda stanovuje, že náš dialog se musí týkat právě rozvoje a klade také důraz na výměnu informací ohledně celkového veřejného zdraví. Kanada uznává, že je možné dosáhnout mm, pokroku pouze tím, že budeme spolupracovat otevřeným způsobem. My věříme v to, že CETA eh, představuje významný pokrok. Eh, nicméně eh, toto strategické partnerství je důležité také pro nový ekonomický dialog mezi Kanadou a EU a také na půdě VTO. Také je to pro nás závazkem pokračovat v další spolupráci eh, v vědě, technice, inovacích a výzkumu. A my eh, k tomuto máme tedy eh, tradiční deklarace, ale také máme Evropskou výzkumnou radu a mm, jejího kanadského protěžka, čili tady očekáváme o budování další spolupráce chci říci, že eh, pokud se týče občanů, eh, se ta po, posiluje eh, vztahy mezi lidmi v oblasti ekonomické, akademické, turistice a tak dále také posiluje dialog mezi kulturními institucemi a profesemi. E, Kanaďané e, si velice váží naší diverzity, ta je pro Kanadu e, velkou, velkým zdrojem síly. Konec konců je to také vyjádřeno v UNESCO v prohlášení z roku 2005 na podporu kulturních projektů a kulturní diverzity. Na poslední řadě jsem velice rád, že toto strategické strategická dohoda eh, povede ke strategické výměně eh, mezi našimi parlamenty a já jsem eh, velice rád, že to mohu být osobně součástí. Děkuji za tuto příležitost se k tomuto tady s vámi pobavit a opravdu se těšíme na dohodu o tomto strategickém partnerství. Děkuji vám. Děkuji vám, pane velvyslanče, jako stalo za eh, toto vysvětlení. Děkuji vám a eh, nyní eh, dávám slovo panu Tankovi, našemu zpravodaji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, vaše excelence, pane velvyslanče. Já jsem v Kanadě eh, v věku 18-19 let strávil tři čtvrtě roku, eh, než jsem šel na univerzitu, takže mě velice tedy těší, že jsem byl zpravodajem eh, pro tuto naši dohodu. Eh, musím říci, že tady mám dvě takové eh, citáty, eh, které v tom textu, kde se říká, že strany budou naplňovat tuto smlouvu na základě sdílených hodnot, nacionálního dialogu, multilateralismu a respektu k mezinárodnímu právu. A ještě jeden citát uznávající, že prosperity a svobody se dosáhnout pouze eh, v rámci eh, mezinárodní spolupráce, efektivních vztahů a silných mezinárodních institucí. Čili to je ta filozofie, která se nachází za, eh, tedy v posadí za touto cetou. Je to velice ambiciozní a de facto Eh, musíme říci, že něco takového potřebujeme nyní dříve než kdykoliv předtím. Musím říct, že eh, CETu eh, je třeba vnímat v rámci širšího politického klimatu, mm, které, které v současné době tak trochu působí starosti. Eh, dosáhli jsme nebo vyslechli jsme si eh, představy a proslovy pana Trumpa a paní Mayové a eh, musím říci, že pan Trump bohužel zcela jasně zaútočil na koncepci svobodného obchodu tím, že zrušil naftu, a e, rovněž e, nechce tady pokračovat v dojednání dohody TTIP a e, dokonce tady na to považuje za co si zastaralého. Je zde snaha zrušit transatlantické partnerství, což je příležitost pro Čínu. Já musím říct, že ta naše SPA je tedy přímým protikladem toho, co nám zde překládá eh, pan Trump. A my tedy eh, chceme nadále bojovat proti mezinárodnímu zločinu, chceme chránit eh, spotřebitele, bojovat proti drogám, proti kybernetickému zločinu, zabývat se klimatickou změnou, změnou a tak dále. A prostě to je, jsou jenom některé z těch oblastí obsažených v této smlouvě. SPA e, vlastně rozvíjí už to, co dnes máme. Rok 2017 e, je rokem 40. E, výročí politického vztahu mezi Kanadou a evropskými společnostmi v té době. Ta spolupráce zasahuje do mnoha politických oblastí, vys například dohoda Europol od roku 2005, což je Eh, velice cenný eh, nástroj boje proti eh, terorismu, nebo máme zde funkční systém zjednodušeného vizového styku. <clears throat> Také jsme se pokoušeli také o PNR, PNR to v současné době přeskoumává Evropský soudní dvůr. To jsou samozřejmě všechno mm, nezbytné eh, procedurální eh, body, ale naše, eh, máme na obou stranách orgány, které zajistí také pravidelné kontakty mezi příslušnými představiteli. CETA byla dnes ve výboru INTA také schválena 25 hlasy proti 15, což je de facto poměrně velká eh, většina, která doporučuje tuto dohodu parlamentu. Eh, jsme v době, kdy multilateralismus a svobodný obchod eh, je vnímán skepticky některými politiky, vládami a také voliči. Kanada a Evropská unie mají ovšem silné společné vztahy Eh, jsme jakýmsi čítankovým eh, příkladem toho, jak eh, tyto věci fungují a jak toto bude dobré také pro naše občany. Děkuji, pane Tanoku, za tuto komplexní zprávu. A nyní paní Rovol která je místo předsedkyní naší eh, delegace pro Kanadu. Krát děkuji, paní předsedkyně. A nejdříve chci poblahopřát k vaší volbě první místo předsedkyně v tomto výboru. Vážená pana, paní předsedkyně, vážení kolegové a především vážený pane velvyslanče, já bych chtěla vlastně hovořit z hlediska delegace vztahu ke Kanadě. Chtěla bych uvést několik slov a pokusím se možná vyhnout se tomu, co už tady zaznělo, ale bude to obtížné. V současnosti jako delegace, to znamená jako parlamentní doprovod, máme dvě hlavní otázky, které souvisí s Kanadou jednak je to CETA. A vzhledem k tomu, že jsem také členkou výboru pro mezinárodní obchod, velice hrdě bych zopakovala to, co řekl předřečník. CETA se prosadila. Vždycky jsme to považovali za možné, alespoň teda v rámci naší politické skupiny. Takže se to prosadilo, to je dobré. A v očích veřejnosti je to důležitější dosti, možná je to také problematičtější otázka, která skončila dobře na evropské úrovni. A v této souvislosti, pane velvyslanče, bych vám chtěla velmi srdečně poděkovat za způsob, jakým jste nás provázel. A na začátku tady zaznělo, že jste ještě nebyl v tomto výboru, to je pravda, ale velice často se byl v parlamentě a my jsme byli v přímém kontaktu a i lidsky jsme měli velmi pozitivní kontakt. Takže to opravdu může být příkladem pro mnoho vašich kolegů. A teď se podíváme na dohodu SPA. To je vlastně velmi krátká záležitost v porovnání se CETA. Ale právě z hlediska vnímání světa a změn je to možná velmi důležité. My v těch transatlantických vztazích potřebujeme stabilitu a bezpečnost. A minimálně jaksi s obavami a možná i s určitými jaksi negativními pocity sledujeme, co se děje u vašeho souseda. A myslím si, že nastal okamžik, aby ty vztahy Kanady vůči EU právě proto, že jsou tak podobné, se spevnily, se upevnily. Ne proto, že by nebyly dostatečně pevné do posud, ale proto, aby se lépe a konkrétněji formulovaly. A myslím si, že je velmi důležité, že nejde jenom o těch, tři, o těch 34 článků, které jsou na papíře, ale jde o to, aby se to viditelně prosazovalo. Právě jsme teď zaslechli, co se stalo včera v rámci TTP. Takže myslím si, že mm, této současné situaci stále tedy musíme usilovat o větší stabilitu. Nikdy ji není dost. Minulý rok jsme byli v Kanadě delegací, byla jsem tam také s výborem pro mezinárodní obchod a my jsme se soustředili na životní prostředí, klimatickou změnu, energii a otázky migrace. Problém migrace už je další dobu e, součástí diskuse mezi námi. Pravděpodobně budeme mít jiná stanoviska, ale mimochodem myslím si, že na obou stranách Atlantiku se může zlepšit konkrétní spolupráce v této důležité otázce eh, z hlediska nebo porovnání s jinými regiony světa. Životní prostředí, klima, energie, ochrana spotřebitelů, to všechno jsou témata, která jsou součástí této dohody a musíme je jaksi prohloubit. Jedna věc je ten požadavek, který jste tady vyjádřila, který pro mě, vzhledem k tomu, že jsem místo předsedkyně této delegace, je velmi důležitá. A sice, my žijeme ve světě, kde se mnohé mění a mimo jiné ty požadavky na transparentnost procesů, transparentnost eh, vyjednávání, tento požadavek se zvyšuje a také požadavek na demokratickou legitimaci. Veškerého toto vyjednávání se zvyšuje. Demokraticky legitimovaní jsou demokraticky zvolení představitelé národa, to znamená kanadský Evropský parlament a proto si myslím, že co se týče eh, této podpory ze strany obou těchto pánů, kteří tady jsou, tak to je podpora, kterou velmi potřebujeme, abychom mohli ještě intenzivněji spolu vytvářet tuto spolupráci. A poslední bod. Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným představitelům, kteří z různých úhlů pohledu eh, spolupracovali a pracovali na tom, aby se podařilo jaksi přijmout konkrétní dohodu a ještě jednou blahopřeji tomu dlouholotému zpravodaji Šalsi Tenokovi. A ještě osobní připomínku. Já jsem tady začala v parlamentu před 27 lety jako členka delegace pro Kanadu. To byla úplně moje první zkušenost se zahraničními delegacemi a e, zůstala jsem tam tolik let a to mě mm, osobně jaksi velmi uspokojuje a chtěla bych vám poděkovat za vaši spolupráci. Děkuji, paní místopředsedkyně, paní Risko Rovald. Omlouvám se, to jméno jsem si já nevybrala. Já se pokouším ho dobře vyslovit, takže ještě jednou děkuji. Shadow Rapporteurs, first Mrs. Maria. A nyní naši stěnový zpravodajové, nejdříve paní Maria Gabriel. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, a blahopřeji k vašemu zvolení. Pane velvyslanče, pane Leflere, hned na začátku bych řekla ano, naše partnerství s Kanadou se opírá o společné hodnoty ano, vyjadřuje naše přání prohloubit naše vztahy, tak abychom společně čelili společným výzvám. V současnosti je jasné, že tato dohoda strategického partnerství je novým začátkem nového elánu, je to tedy začátek nové privilegované dynamiky, kde se bude prohlubovat a posilovat naše spolupráce. V rámci tady toho zasedání, myslím, jsme mnozí, kteří věří na toto partnerství, ale nestrácím ze zřetele občany, veřejné mínění a také způsob, jakým veřejné mínění může být ovlivňováno v současnosti. Moje otázka je jednoduchá. Máte nějakou komunikační strategii? Jaká je vaše strategie z hlediska komunikace? A to proto, aby občané pocítili výhody této dohody v každodenním životě. A jaká by mohla být naše úloha, úloha parlamentní diplomacie v tomto ohledu, úloha Evropského parlamentu na jedné straně a na druhé straně úloha kanadského parlamentu. To je aspekt, který bychom již neměli ztrácet ze zřetele během celého tohoto procesu. Musíme skládat účty občanům, ale hlavně musíme zviditelnit ty výhody této dohody. My jsme přesvědčeni, že je velice důležité prohlubovat naše vztahy. Jsme rádi, že jsme udělali tento krok před a udělejme ho společně s občany v rámci společné komunikace, abychom z toho mohli vyvodit co nejvíce užitku. Děkuji. Thank, uh, thank you, Maria. And now I'll pass the floor. Děkuji, Maria. A nyní pan Bostinádu, který si není novým zpravodajem, ale zastoupí novým zpravodajem. Děkuji vám, eh, pane ministře, eh, vaše excelence, eh, pane velvyslanče, vážení přátelé. Také já budu hovořit jménem pana Miroslava Pocheho, který je stínovým zpravodajem, ale budu hovořit také za svoji skupinu jak lépe definovat naše dnešní vztahy, když tedy výbor INTA schválil naši dohodu a když tady máme eh, nyní tedy eh, těch mnoho témat na eh, stole, které nás spojí. A jak symbolické je, že v době globální nepředvídatelnosti a nejistoty, kdy eh, se hroutí jiné velké dohody. Je určitě symbolické a zásadní, abychom eh, si také my potvrdili eh, to, že chceme pokračovat a posilovat naše vztahy. My máme mnoho společného od kultury po ekonomiky. Eh, přispívají k tomu také evropské kořeny mnohých Kanaďanů a také historie eh, našich vztahů a jejich rozvoje po celou dobu. A myslím, že důležité jsou také jin, další, důležitá jsou další témata. Migrace, boj proti terorismu, věda, technika a naše společné, naše společné vidění světa. Svět potřebuje, aby eh, také eh, Evropská unie s Kanadou spolupracovaly. Je třeba, abychom zůstali odhodláni eh, bojovat proti klimatickým změnám a to je další zásadní příspěvek k rozvoji lidstva a pro lepší svět. Je také zásadní, abychom naplňovali naši, eh, naše postavení ve světě, poněvadž eh, mnozí jiní partneři eh, dneska mění pravidla, která platí ve světě. Jako Rumun samozřejmě si uvědomuje, jak důležité jsou vztahy mezi Kanadou a mojí eh, vlastní zemi eh, z eh, hlediska třeba technologie. Je to kanadská nukleární technologie, která funguje v Rumunsku. Je to také samozřejmě součást naší, naší dohody. Já mohu říci, že eh, naše skupina bude určitě eh, hlasovat pro. Víme, že toto je zásadně pro naše budoucí vztahy. Děkuji vám, pane Bostináru, za tato slova a nyní pan Buchner, který je také stínovým zpravodajem. Eh, ne, já eh, nejsem stínovým zpravodajem, nicméně eh, žádal jsem o slovo, tak především chci vám poblahopřát k, ke zvolení. Budu pokračovat v Němčině. Děkuji, pane velvyslanče, že jste mezi nás dorazil. Samozřejmě, my všichni chceme zintenzivnění vztahu mezi EU a Kanadou. Já si myslím, že je to pro nás všechny velmi důležité. Nicméně jsem byl udiven, když jste hovořil o klimatické změně. Eh, Ein riesiges Problem. Jak to vypadá s ropnými písky v Kanadě? Myslím si, že je to také důležité z hlediska klimatické změně. A nebo CETA, také je to otázka mm, frackingu. Eh, víte, že v Evropské unii toto nebude připuštěno. Další otázka je nezbytnost odstranit zbytečné překážky v obchodování. Musíme se podívat na to, co je opravdu nerelevantní v obchodě. Stručně řečeno, pane velvyslanče, já bych vám byl velmi vděčný, kdyby ta slova, která se tak přátelsky nám adresoval z hlediska klimatické změny, z hlediska pařížské dohody, kdybyste to i v těchto dvou bodech zohlednil. Děkuji mnohokrát. Klaus Buchner. Eh, Děkuji, pane Buchnere, já se omlouvám, ale tady stojí u nás, že jste stínovým zpravodajem. Nevadí. Austrevičius, eh, the floor is yours. Pan Austrevičius. Děkuji, paní předsedající. Dnešní hlasování na výboru INTA naše debata na AFETu je velký symbolický okamžik, že naše vyjednavači vedli vynikající práci, vyjednali CETu a SPA velmi dobře. Je to také potvrzení toho, že transatlantické vazby přetrvávají. Je to také doklad toho, Eh, že můžeme být pozitivní i tváří tvář v neustálece eh, měnícímu světu. je v Kádě, tak v EU máme podobnou vizi světa. Je to doklad toho, že můžeme být partnery i v jiných oblastech. A eh, ukazuje to také ochota Kanady účastnit se eh, těch eh, praporů, které se teď vysílají do Pobaltí, což ukazuje závazek, společný závazek bránit naši bezpečnost. Je také vítám to hlasování, ke kterému došlo. Je to doklad toho, že chceme být jednotní a že chceme mít eh, progresivní dohodu. A ti, kteří volají po zrušení dohody CETA, eh, s ohledem na naše ekonomické zájmy se pletou. My si to nemyslíme, my si velmi vážíme uzavření této dohody a těšíme se na její praktickou implementaci. Myslím si, že ty důsledky, které budeme mít, budou eh, nejlepším příkladem toho, jak přesvědčit eh, ty občany, kteří o tom eh, nebyli dostat přesvědčení. Chci také vyzvat Kanadu i EU, aby zintenzivnili výměnu názoru. Musíme více investovat do naší mládeže. Myslím, že musí spolu více komunikovat, různé občanské organizace, tak aby tady byl lepší, solidnější základ pro tuto spolupráci. A já si myslím, že díky této dohodě bychom také mohli rozptýlit ty obavy o té transatlantické vazbě, po té, co se teď udály ty velké změny ve Spojených státech. Já doufám, že budeme jednotní pořád ještě eh, někteří posílají dopisy nebo e-maily proti CETě. Já doufám, že to hlasování dopadne dobře. A teď pan Kuso. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Naše skupina nezouhlasí s touto dohodou o přidružení. To neznamená, že jsme, nejsme eh, proti Kanadě, jsme proti filozofii této dohody CETA. My nejsme ani proti integraci, ale jde o spochybňování norm, které nás chrání. A také jde o mm, demokracii. Eh, jistě vy hovoříte mm, o jaké si snaze vytvářet globální eh, volný obchod, eh, ale to samozřejmě souvisí eh, s pracovními podmínkami, s nebezpečím otrocké práce, dále je to také mm, otázka frakování, to je další otázka. Dále je tady snaha dávat vlastně ty podniky na stejnou úroveň jako stát. Takže proto my hlasujeme ne pracujeme proti a naše práce v parlamentě spočívá právě v tom, abychom říkali ne a je celá řada občanů v Evropě, kteří nechtějí tuto dohodu. Vy jste ještě potom eh, překvapení, ale uvidíte, že Evropská unie v důsledku toho vymizí. Thank you, Mr. Kuzo. Děkuji, pane Kuzo. Tam se si ještě. Někdo eh, si chce říct slovo, pokud ne, tak dám eh, slovo panu Leflerovi, aby eh, se zareagoval na to, co tady zaznělo během diskuze. Děkuji. Děkuji za vaše vystoupení. Chtěl bych se také připojit tomu, co říkal velvyslanec eh, kostela, a poděkovat Charlesovi Tanakovi za vynikající zprávu, za podporu práce, kterou děláme. Celkově eh, z většiny příspěvků, které tady zazněly, eh, vyvozuji, že si uvědomujete hodnotu této dohody. společně s dohodou CETA. Tím, že by to mělo eh, vytvořit rámec pro náš budoucí vztah. S tím, že by tento vztah se měl dále rozvíjet co nejtransparentnějším způsobem. Bylo řečeno, že SPA je velmi krátká, ale zásadní dohoda. Ano, je to krátká dohoda, ale popisuje velmi ambiciozní agendu a dává nám to nový a modernější rámec, který nám umožní ty vztahy lépe strukturovat. Já plně souhlasím s tím, co říkal Dan Kostelo o důležitosti posílení našich vztahů také prostřednictvím intenzivnějšího parlamentního dialogu, tedy dialogu mezi tímto parlamentem a kanadským parlamentem. To je velmi důležitý nástroj pravidelné kontroly naší práce. Je to ehm, způsob, jakým můžeme vnímat nové impulzy, a přesměrovat podle potřeby naše politiku. O čem ta dohoda vlastně celkově vzato je? Paní Gabriel se také ptala, jak eh, tu dohodu můžeme vysvětlit a co, co bude přesně znamenat. Mohl bych to popsat na třech různých úrovních. Pan Austrevičus už to také říkal. Jde tady o efektivní transatlanticismus. Ukazuje se tím, že můžeme být dynamickými, efektivními partnery v tomto dialogu. A tím se posilují a dále podporují tyto hodnoty a zásady, které vyznáváme. Samozřejmě, že mezi námi jsou politické rozdíly, to je úplně normální. A vy asi víte lépe než já, že i v rámci Evropské unie mezi námi, mezi členskými státy jsou velké rozdíly. A mezi politickými skupinami tady v parlamentu. Tak vypadá aktivní demokracie, tak také postupně se formuluje nějaký eh, společný postoj, ale myslím si, že musíme mít eh, společný základ a my si myslíme, že s Kanadou tento společný základ máme. A posiluje se tím také naše bezpečnost, to tradičním slova smyslu. Kostela tady upozorňoval na ten velký příspěvek, kterým Eh, kterým Kanada přispívá, našim misím a tak dále, ale také se tím zlepšuje bezpečnost v širším měřítku, protože hodně z toho, co děláme, znamená také spolupráce, která vede k tomu, abychom měli vyšší standardy té ochrany, abychom reagovali na nové hrozby, abychom kolikrát využili příležitosti pro společnou reakci. A také se lépe poznáváme, lépe spolu komunikujeme, máme lepší kontakty, máme kontakty i mezi běžnými lidmi ve sportu, v kultuře, ve větě výzkumu. A jde také o lepší spolupráci nebo kontakty mezi ekonomickými subjekty ve všech oblastech života společnosti. A Eh, tím dáme většímu eh, množství aktérů možnost eh, do toho vstupovat a ovlivňovat to. A budeme díky tomu mít také solidnější institucionální rámec. A s lepšími parlamentními kontakty také přispíváme k lepší kontrole, k lepší nebo k větší transparentnosti těchto vztahů v tom pozitivním slova smyslu. Doufáme, že ta lepší kontrola také nám pomůže nás nasměrovat správným eh, způsobem a ovlivnit ten náš vztah v budoucnosti. Děkuji, pane Leflere. A nyní bych chtěla dát slovo panu velvyslanci Kostelovi. Já jsem velmi rád, že se k tomu mohu vyjádřit, ale chtěl bych také uznat formálně to, že je tady Pierre Johnson, to je bývalý premiér Quebecu. Jsem velmi rád, že tady dnes jste, eh, že jste tady přítomný. Pierre Johnson byl také hlavním vyjednavačem za eh, Quebec v těch jednáních o CETě. V Kanadě jsme měli velmi strukturovaný strukturovanou, eh, strukturovaný dialog. Pokud někdo chce mluvit o Quebecu, tak tady máme zástupce povoleného. Mark tady je z eh, misí eh, ministra zahraničí Kanady a myslím, že se setká s řadou z vás v průběhu své návštěvy. Já jsem byl pozitivně ovlivněn eh, vašimi těmi laskavými slovy, které jste o Kanadě říkali. Myslím si, že ta dohoda je dobrá, že nám zlepší náš vztah, ale v podstatě eh, ten důkaz toho, že dobrá bude v tom, že se podaří zlepšit mezilidské kontakty a prohloubit eh, pocit náležitosti, eh, Ty mezilidské vazby to jsou věci, které se nás týkají osobně. Já je mám ve své rodině, ve svém společenství a znám také příběhy mnohých z vás. Mnozí z vás máte osobní zkušenosti s Kanadou a o to tady jde především. já doufám, že až bude tato dohoda platná, se tak jako CETA, tak to vytvoří mnohem více takových příležitostí. Můžeme měřit eh, hospodářský růst, můžeme poměřovat eh, kroky vlád a rozhodnutí vlád, ale v konečném důsledku, co asi všichni chceme, aby se stalo, tak eh, aby naši občané si byli blíž, aby se více potkávali, že jsou studenti, podnikatele, turisté, tak aby se zintenzivnila ta výměna mezi Evropskou unii a Kanadou, protože já si myslím, že to povede jenom k dobrým věcem. A kromě toho bych chtěl také eh, říci, Děkuji, Marie Gabriel. Ohledně komunikace, to není obtížné pro Kanadu, protože Kanaděné chtějí jak si hlubší partnerství s Evropou, blížší partnerství. To je normální, je to něco, o co usilují již generace. Takže tyto dohody mm, nevyvolávají velký odpor v Kanadě, protože my vidíme tyto možnosti. Ale je to dobrá otázka, jak vysvětlit občanům, co to pro ně znamená. To je otázka, která, kterou bychom se měli zabývat kterou bychom si měli klást, protože se jedná o demokratický proces. Takže děkuji za tuto otázku. Diplomatie parlementaire, bien sûr. Je... Parlamentní... Parlamentní demokracie. Ano, já s tím naprosto souhlasím. Kolegové vědí, že se touto otázkou zabývá. E, Malý problém je v tom, že e, jak si členové kanadského parlamentu sem přijíždějí často pro zasedání Rady Evropy takže oni tam mají oficiální statut. Ale jsou ve Štrasburku, kdy vy tam nejste. Takže vždycky se snažím nějakým způsobem prodloužit jejich návštěvy a je to prostě horké téma, takže se snažím tím zabývat. Uh, uh, Několik komentářů k setě. To si nemůžu odpustit. Pokud se týče klimatu, já tedy eh, skutečně musím říci, že to je obrovské úsilí z naší strany. Je to v podstatě eh, první takový dokument pankanadský. Eh, de facto poprvé tady máme cenu uhlíku, máme tady opuštění eh, uhelné energie. Eh, poprvé hovoříme o zelené infrastruktuře a ministerský předseda jasně řekl, že tady k tomu eh, posunu dochází. My chceme být lídry, my chceme mít v rukou ty obchodní příležitosti, to znamená čisté technologie a tak dále. To je eh, velice, to je naprosto zásadní pro Kanadu. Ano, my eh, produkujeme eh, plyn i ropu. A, no ano, my musíme tady jezdit auty a, a lítat tady a tak dále. Ano. Ale my k tomu e, přistupujeme transparentně a určitě tady naše produkce ropy a plynu Eh, ta eh, bude eh, do tohoto rámce zasazena. Ano, my to určitě prostě uděláme takto, my to dokážeme takto. Pokud se týče standardů, že bychom snad tedy někomu něco vnucovali, tady je prostě jasné od začátku, že pokud chceme eh, obchodovat na nějakém jiném trhu, tak musíme eh, respektovat tento trh. Eh, takže my jsme demokraté, my prostě nechceme zasahovat do něčích práv. Čili my eh, tedy chceme eh, toto opravdu eh, regulovat v našem společném zájmu. Já tedy vítám tyto diskuse a mm, a musím říct, že eh, chvílemi je tady eh, to, to eh, vypadá, že Evropané mají z Kanaďanů strach, ale teď my jsme ten malý partner. Naopak byste se mohli ptát, proč se nebojíme my. A je to prostě proto, že my jsme otevřená společnost, otevřená země. Ano, a my prostě jsme zvyklí eh, obchodovat s velkými, s malými a, a snažíme se tedy eh, využívat příležitosti. Tak eh, když jsme se dohodovali na naftě, tak také tady byly určité obavy, ale my máme dobré vyjednavače. Oni prostě vyjednávají pro nás, ne pro jiné země, ale pro nás, pro svou vlastní zemi a e, také vědí, jak prostě chránit demokratický proces. E, to znamená e, také poskytovat kvalitní služby, ale my jsme co schránili, například veřejné vzdělávání, životní prostředí, čili my máme zkušenosti a máme sebedůvěru, jsme schopni Eh, vyjednávat s daleko většími partnery. Prostě se nebojíme, je to pro obchod, pro zaměstnanost, pro růst. No, samozřejmě jde eh, také o eh, rozdělení bohatství a to je prostě něco, kde potřebujeme demokraticky zvolené legislátory, vlády, kteří budou rozhodovat o sociálních a ekonomických prioritách. Já myslím, že tady prostě máme svoje hodnoty a prostě si důvěřujeme. Děkuji vám, pane Castelo. Ano, možná, že si nemusíte dělat starosti o osud nafty. Eh, každopádně eh, děkujeme vám, pánové, eh, za Eh, výměnu názorů. Hlasování v AFETu k tomuto tématu proběhne 31. května. Eh, na plénu pak očekáváme hlasování v únoru. To je tady pro nás všechno. A vyhlašuji dvouminutovou eh, přestávku a poté budeme pokračovat dalším tématem. So, colleagues, please take your seats. Usaďte se, prosím, kolegové. Vítám vás tady na tomto hodinovém workshopu o stazích mezi Evropskou unii a Turkmenistánem a také o dohodě o spolupráci a partnerství. Byla to dohoda, která se dlouho vyjednávala. Nechci to už dále prodlužovat, ale rádi bychom tady přivítali našeho experta, i e, zástupce Turkmenistánu, chtěl no, přivítat všechny členy, kteří se debat, debaty budou účastnit. Byl jsem informován o tom, že máme velmi kvalifikovaného zpravodaje, který nám to téma uvede, než dáme slovo našim expertům. Takže dávám tímto slovo panu Maneskovi. Thank you very much, chair. Paní Manesko, děkuji. Eh, pane předsedající, a také vám blahopřeji k vašemu zvolení místo předsedou. Chtěla bych tady eh, přivítat naše řečníky. Ty jsou velmi důležitými eh, řečníky, tuto odborníci na vztahy mezi EU a Turkmenistánem. A jsme rádi, že přijali naše pozvání a že si je budeme moci vyslechnout. Také eh, bych chtěla říci, Eh, že Evropský parlament se bude muset vyjádřit eh, k této dohodě o spolupráci a partnerství. Tento proces eh, pokračuje. To také byl hlavní důvod pro zorganizování této debaty. Chtěli jsme tím najít způsob, jak najít nějakou, eh, nějaké společné stanovisko před všechny naše rozdíly. Chceme také umožnit eh, zintenzivnění těch vztahů mezi EU a Turkmenistánem a chceme také umožnit eh, podporu lidských práv Turkmenistánu. Že to, co jsme byli svědky, je potřeba Turkmenistánu pomoci v jeho úsilí o zlepšování lidských práv, ekonomických, sociálních a dalších. Nemůžeme pouze eh, kritizovat a upozorňovat na ty nedostatky v Turkmenistánu, měli bychom eh, také přijít konkrétním způsobem, jak pomoci a to se také snažíme dělat prostřednictvím této dohody. Chceme eh, podpořit eh, konkrétně některé kroky turkmenské vlády, ocenit úsilí v tomto smyslu. Už eh, byl zahájen dialog o lidských právech, ve kterém jsou velmi aktivní také už eh, došlo k přijetí Národní akčního plánu o lidských právech. Takže doufám, že se nám podaří najít společnou půdu pro tuto diskusi. A já doufám, že eh, eh, to všechno bude úspěšné, toto úsilí na hlavní bod a já doufám, že prostě našimi experty se nám to podaří. Budeme na tom spolupracovat konstruktivně. Chci také poděkovat za pomoc AAS. Jsem také rád, že pan Tojvoklák tady dnes je, protože bez jeho odborných eh, zkušeností a jeho týmu bychom ani nemohli eh, zaujmout stanovisko k tomu, Eh, té situaci v Turkmenistánu. Takže ještě jednou vám za to děkuji a těším se také na budoucí spolupráci se všemi zúčastněnými. Děkuji paní zpravodajce za to, že uvedla toto téma. A chtěl bych teď eh, tady představit formálně naše experty, například tady pan Sebastian Pejhus, který je profesorem mezinárodních vztahů na univerzitě George Washingtona ve Washingtonu. Děkuji za to, že jste přišel. A potom tady máme pana Luku Ankeskyho, eh, který eh, přednáší na univerzitě v Glasgowě. Každý budete mít 10 minut eh, na ten úvod a potom dáme ještě slovo zástupcům komise a dalším, kteří budou chtít vystoupit. A v každém případě vám děkujeme za vaši přítomnost. ohledně toho času budeme flexibilní. Děkuji vám za tuto skvělou příležitost eh, moci tady dnes vystoupit. My jsme se eh, rozhodli s Lukou, že se podělíme o ta témata. Luka bude hovořit o energetice, ekonomice a já budu hovořit o právním státu, o lidských právech. Um, Teď eh, dochází k politice koncentrace moci, tak jak to už dělal jeho předchůdce Niazov. Justice eh, je velmi neprůhledná, eh, jsou potlačovány občanské organizace, Eh, chází k rozostání moci vládnoucí rodiny Adimadev, eh, nebo členové rodiny Budvy Madhava nahradili členy rodiny Ňazova. Došlo tady k některým pozitivním eh, krokům. Byla vytvořena pozice mm, ombudsmana v roce 2015 poprvé v historii také vyslal Turkmenistán své zástupce do Komise pro dialog o lidských právech. Nicméně pokročuje dosavadní politika. Berdy Mohadov dba na to, aby se tady neobjevil žáký jeho soupeř. Občanská společnost je nezorganizovaná. Jednotlivci, i kteří jsou naprosto nepoličtě čelí eh, zatýkání ze strany policie, opozice neexistuje. Eh, Sromažďování je povoleno pouze se souhlasem místních orgánů. Tato represivní atmosféra také eh, neumožňuje skutečně nezávislé mírové shromáždění bez obavy z útlaku eh, vlády. Takže od Nězovy smrti se prakticky nic nezměnilo. Umluva OSN o, o mučení není dodržována, dochází k flagrativu porušování lidských práv. Podle informací, které mám, se v posledním roce situace ještě zhoršila. Podle nevládních organizací více než 100 lidí se eh, ztratilo ve věznicích v posledních 15 letech. orgány je mm, stíhají eh, a porušují přitom mezinárodní právo. Někteří lidé už eh, zemřeli. Tato praxe je orgány používána k zastrašování. A velmi nedávno jsme také dostali informace o úmrtí generála Čormijeva, což byl jeden z, jedna z prvních obětí tohoto únosu mezi vysoce postavenými státními úředníky. Byl ve vězení téměř 15 let bez jakékoliv kontaktu s vnějším světem. Orgány tím dávají najevo, že Turkmenistán i nadále ignoruje eh, mezinárodní závazky vyplývající členství v OSN. a vycestování. Platí pro asi 17 000 osob, to je praxe, která má zabránit aktivistům občanské společnosti a disidentům mm, eh, cestovat. Kdokoliv, kdo není dostatečně loajální, eh, čelí tomuto riziku. jakékoliv eh, reformy v oblasti médií nebo svobody projevu zůstaly na papíře. Veškerá média jsou kontrolována státem a jsou předmětem absolutní cenzury. Nelze vysílat eh, zprávy o například nedostatku potravin nebo nehodách v továrnách. Eh, no dochází k procesu etnitizace ve všech sférách společnosti je téměř nebožné, aby příslušníci menšin mohli pracovat ve státním aparátu nebo ve finančním sektoru. Autoritarismus a kontrola vzdělávacího systému další ehm, krokem, ale je potřeba dodat, a to je pozitivní, že se zrušila povinnost pracovat dva roky před eh, vstupem na univerzitu a doktorální programy, které neexistovaly za Mňazova, už zase mohou eh, fungovat. Nicméně snížení hodin nevedlo k eh, odstranění atmosféry strachu. Žáci musí studovat politiku renesance, což je hlavní slogan vlády, kde se učí o nových úspěších eh, své země a svých vůdců. Legislativa eh, přijatá po nezávislosti sice formálně obsahuje právo náboženského vyznání, svobody náboženského vyznání, nicméně eh, státní orgány jsou velmi nepřátelské vůči mm, jak křesťanství, tak i islámu. Nadále tady trvají všechny sovětské zákazy, například to, že každé náboženské hnutí musí být registrováno u ministerstva spravedlnosti. Počet těchto hnutí je velmi malý. A teď tedy eh, podmínky pro ratifikaci PCA, dohody o partnerství a spolupráci, jestli byly splněny. Evropský parlament již stanovil určité standardy v oblasti lidských práv, které musí turkmenská strana splnit, než bude moci přistoupit k ratifikaci. Týká se to například bezpodmínečného propuštění veškerých eh, politických vězňů, odstranění zákazu vycestovat ze země, dále jde o volný eh, přístup pro Červený kříž a další nezávislé monitorovací organizace, dále jde o zlepšení eh, občanských práv, Eh, včetně postavení nevládních organizací v Turkmenistánu. Žádné z těchto podmínek nebyly splněny. Došlo k žádnému pokroku v oblasti lidských práv od té doby, kdy eh, Evropský parlament se k tomu vyjádřil v loňském roce, kde poprvé sformuloval potřebu, aby se měřil pokrok v oblasti lidských práv a aby byl monitorován nezávislým, eh, nezávislými organizacemi, což bylo v roce 2011. Nedávno došlo také přijetí ústavních změn, ty ale mezinárodní doporučení. Tato revidovaná ústava například negarantuje svobodu pohybu a negarantuje základní práva. Ale mm, garantuje současnému prezidentovi doživotní mandát. Znamená to, že tato situace vlastnických práv eh, Eh, by neměla vést k podpisu této dohody. Já si to nemyslím, já si myslím, že ta dohoda by měla být podepsána, ale za určitých podmínek. Turkmenistán a jeho obyvatele rozhodně potřebují mezinárodní spolupráci. Turkmenistán v současnosti se potýká s velmi silnou krizí. Veškeré informace z této země ukazují, že eh, ta situace se zhoršuje, že občané čelí nově nepříznivým, nepříznivým podmínkám. Dále jde o dlouhodobější problémy. Je to nedostatek lidského kapitálu, který eh, eh, bychom měli podpořit. Vláda si uvědomuje hospodářské problémy, a je ochotná hledat nové partnery. Což eh, tedy nabízí prostor pro spolupráci s EU nebo ochotu ke spolupráci s EU. Také roste vliv Číny a Rusko eh, chce eh, zvýšit svůj vliv v této oblasti. Moskva a Peking nepodporují evropské hodnoty a lidská práva a demokratizace, ale spíše podporují autoritativní režimy ve jménu stability a míru. Takže ratifikace této dohody by Evropská unie dala příležitost zintenzivnit spolupráci s touto uzavřenou zemí a mít nějaký vliv na to, co se tady děje. Samozřejmě ratifikace není eh, bez rizik Turkmenistán to bude považovat za velký úspěch, spíše než jako nástroj pro provádění reform. Bez vyššího vlivu ty kanály pro dialog, které tato dohoda zavede, nebudou efektivní. Podobně jako to bylo v minulosti. Možná prohlášení o tom, co vlády zamýšlejí dělat, se potom nepromítají do praxe. Bylo to i u jiných států v této oblasti. V případě Tadžikistánu to tak bylo a ta lidská práva se tady neslepšila. Spíše naopak. Také bych chtěl připomenout ty špatné zkušenosti, které jsme měli s Kazachstánem, který předsedal OBSE na základě svého prohlášení o dobrých úmyslech. Nicméně všechny ty přísliby nikdy nebyly splněny a postupně dochází k posilování eh, role prezidenta. V případě Turkmenistánu jde o tom, že eh, dochází k samotnému popírání toho, že tady hm, je potřeba řešit problémy Afganistán popírá kritiku a říká, že je subjektivní, že to jsou provokativní útoky a, a výsledek, výsledek předsudku. Teď se stávám k závěru. Politický dialog je nedílnou součástí této dohody. Podle článku 67 této dohody by měly státy spolupracovat o všech otázkách, které se týkají fungování demokratických institucí, posilování právního státu a ochrany lidských práv, základní svobody podle principu OBSE a mezinárodního práva. Nicméně tento článek zase může zůstat pouze v podobě prohlášení. Nejlepší přístup, jak eh, vést dialog s Turkmenistanem a dosáhnout změn, je podmíněná ratifikace. Evropský parlament by měl vypracovat na standardy a opatření a měl by mít také monitorovací mechanismus na měření toho pokroku. Takže ratifikace by neměla platit pouze to, co se vytvoří kanály pro dialog, takže to nepovede ke zvýšení vlivu. Musí to být vnímáno jako prostředek splnění určitého cíle. Potřeba trvat na dodržování mezinárodních umluv. Vláda by mohla využít eh, této situace, protože bude poukazovat na to, že provedlo změny A pokud ta ratifikace nebude podmíněná, tak eh, to Turkmenistán bude moci dále ignorovat. A jinak eh, by to ale mohl být velmi silný nástroj vedoucí ke zlepšení situace. Jde o to, jak eh, si udělat eh, nebo vytvořit ten, ten vliv a stanovit si ty standardy, na základě kterých se bude měřit pokrok. To by šlo udělat velmi rychle. Turkmenistán by například měl poskytnout informace o politických vězních, o zmizelých osobách. zajistit nezávislost novinářů, zajistit svobodu projevu a dovolit eh, pozorovatelům vstup do země. Takže eh, je potřeba k tomu eh, k ratifikace připojit přísné podmínky. And we are just continuing straight on. Děkuji vám. A myslím, že budeme pokračovat přímo panem Aniším a jeho prezentací. Děkuji vám, pane předsedo, paní Manesku, Sebastiane. Já eh, nyní budu hovořit jako advokát eh, té ratifikace, poněvadž eh, to jsou záležitosti, které jsou důležité pro vnitřní ekonomiku Turkmenistánu. A já tady eh, předložím argumentaci vycházející ze strategických úvah v tom smyslu, že existuje eh, lineární a konsistentní eh, jaksi linie s liberalizací, která zde probíhá. Čili je to série podmíněných eh, opatření, které by měly být eh, implementovány do tří let od ratifikace, tak aby to eh, nebylo považováno za odměnu, ale spíše jako opatření, aby tedy ta země dělala více. Turkmenistán se nachází na křižovatce a v situaci, která je velmi negativní. ta, v této země eh, je zemí, kde každodenní život je velmi eh, komplikovaná a eh, také je třeba říci, že ten režim podkopává svoji vlastní legitimitu. Znamená to, že tady máme skutečně jedinečnou příležitost zasáhnout do vnitřního vývoje a já opravdu eh, chci eh, zde vysvětlit, že to eh, PCA je vhodným, vhodným nástrojem. Takže jak to vypadá s obchodem? De facto 60% daní, 65% HDP, víc než polovina rozpočtu je naplňována exportem plynu. Což znamená, že eh, export plynu je v podstatě alfou i omegou eh, politického systému eh, současného režimu. Když se na to zaměříte, zjistíte, že za posledních sedm let došlo k výrazné změně, výraznému přesměrování exportu turkmenského plenu. V roce 2009 eh, to v podstatě eh, šlo z, větší, z největší asi do Ruska a eh, v roce 2015 de facto export plynu jde prakticky jenom do Číny dat je více, ale eh, v podstatě eh, eh, má, existují i data pro rok 2016 a to vypadá docela hrozně, protože Rusko a Irán de facto přestali obchodovat s Turkmenistánem. Rusko se vlastně takto rozhodlo samo a Iráncům de facto přestali dodávat eh, plyn Turkmenici ze svého, eh, ze svého rozhodnutí, čili jejich jediným odběratelem je nyní Čína. Problém spočívá v tom, že my víme, že eh, Turkmenistán de facto nedostává nyní tvrdé valuty za své exporty ano, de facto e, Turkmenistán se rozhodl postavit e, ropovod a otevřít nové těžební pole. No a e, jak si, nejenom, že jim zbyl jeden jediný zákazník, ale v podstatě další problém je, že Čína neplatí, což jak si je velice obtížná a prekární situace. Zde tedy eh, progresivně dochází k poklesu příjmu a přitom k nárostu exportu. A eh, to, eh, že ze tří zákazníků zůstal jeden, to je skutečně velká prohra ekonomické diversifikace. To eh, znamená, že eh, de facto eh, to musí mít dopady. Víme, že je nedostatek potravin, že byl za, zakázán, zakázán privátní rybolov na západním břehu, což je velice restriktivní opatření proti, namířené proti černému trhu. Čili eh, neplatí se mzdy. To eh, tady eh, byla, byly celé jiné časy, kdy tady lidé rádi pracovali v Turkmenistánu i zahraničí a dneska už to nejde. Čili energetika eh, také eh, se zmenšuje jako sektor, eh, vláda neplatí ani státní zprávu. Turkmen Gas, což je státní koncern, nedávno tady propouštěl, výrazně propouštěl Eh, slyšeli jsme o stávkách v Le Bacayatu, také v dalších regionech. Slyšeli jsme, že eh, polovina eh, personálu, která pracovala na čerpacích stanicích, byla propuštěna. Také víme, že strojírenská část Turkmengazu Eh, také propustila 50 lidí, což tedy eh, znamená, že tedy eh, ekonomika má už také závažné vnitřní problémy. Turkmenská ekonomika de facto nebyla od roku 1992 od sovětských časů nějak reformována a nyní ani dolehla krize. My víme, že eh, ekonomická politika vlády eh, je tedy eh, pochybná, nerealistická. My hovoříme o růstu HDP, všem realita znamená ekonomický pokles a to skutečně spochybňuje současný energetický pakt který reguluje turkmenskou ekonomiku. To tedy efektivně znamená, že eh, politická eh, třída eh, stojí na závažné křižovatce. Přetrvává politika, která vnímá vlastně eh, mnoha plynová pole jako uzavřená tu eh, k vůči tedy PSA. A toto se asi bude muset změnit. Turkmenistán má přetrvat tuto eh, složitou situaci a dobu, musí najít nové partnery v energetice, v mezinárodním obchodě. A toto eh, je tedy skutečně ten nejpřírodnější okamžik pro ratifikaci PCA. Toto eh, je eh, rámec mých doporučení a jejich kontext, ale v podstatě chci říci, že pokud s turkmenskou vládou nenavážeme jednání a užší vztahy právě teď jako Evropská unie, tak eh, promarníme eh, jedinečnou šanci. Eh, Turkmenistánu asi nezbude, než se plně podrobit patronátu Číny, případně alternativou bude návrat přátelství s Ruskem a to tedy opravdu by nebylo příznivé pro žádnou z našich normativních agent, ale také pro Turkmeny, pro občany by to byla katastrofa. To znamená, že eh, de facto ta ekonomika eh, by pokračovala v poklesu a celý systém by ztrácel stabilitu. Takže já jsem opravdu proto, aby Evropská unie Eh, si uvědomila eh, tuto jedinečnou příležitost, využila ji a eh, více se angažovala vůči turkmenské vládě. Jak to řekl pan doktor Beirus, ratifikace PCA by v žádném případě neměla být nabídnuta jako odměna naopak mělo by se říci, že už eh, eh, deset let eh, turkmenská vláda de facto neplní to, k čemu se kdysi zavázala. A z toho by se mělo vycházet. Já jsem také přišel na řádu benchmarků a podmínek. Měl by se tedy uznat to, že zde máme dlouhodobě eh, politické vězně, už od 90. let, a to je nepřijatelné. Eh, týká se to eh, zejména tedy bývalých dvou ministrů zahraničí. Druhá podmínka by byla zrušit veškeré veškerá omezení na jakoukoliv eh, mobilitu lidí, to znamená svoboda pohybu pro Turkmeny. Dále bych eh, tady navrhl další opatření jiného druhu, třeba eh, mělo by se to oskutečnit tak v horizontu dvou až tří let. První eh, by mělo být to, že zajistíme, aby systém rozvoje NGO nevládní organizací eh, by zde tedy byl umožněn. Šlo by tedy o nevládní organizace nepolitického charakteru. Pokud eh, se nám podaří Eh, přiblížit obraz turkmenské občanské společnosti eh, kazašskému příkladu, tak to by bylo dobré. Další věc je politická výměna mezi institucemi a členskými zeměmi na jedné straně a na druhé straně oficiálně eh, uznávanými a legálními stranami, které za pár týdnů půjdou do voleb. Toto jsou takové ty benchmarky a podmínky, které by podle mě eh, měly být zásadním součástí ratifikace a kondicionality. Ale nemohu eh, dostatečně zdůraznit to, že vzhledem eh, k, tedy k těm k té singulární situaci, ve které se nachází ekonomika, vzhledem tedy k té situaci, pokud se týče eh, veřejné politiky, tak opravdu toto je jedinečný okamžik. A opravdu nebude eh, se to opakovat, zvláště ne tehdy, když se Rusku nebo Číně podaří eh, jak si posílit vztahy. Děkuji tak teď eh, pan Ekla, který eh, se zabývá eh, tímto regionem za náš, náš zahraniční servis. Děkujeme na starosti divize pro střední Azii v Evropské službě pro nižší činnost. Děkuji vám za tyto velmi zajímavé prezentace. A Mohu samozřejmě souhlasit s naprosto většinou toho, co tady zaznělo. <clears throat> Samozřejmě, že ta situace v Turkmenistánu je velmi komplikovaná z mnoha ohledech v ekonomické oblasti, oblasti lidských práv, politické vedení, nikdo to asi nepopírá, ale otázka je, jak eh, s tím naložit a jak posílit náš eh, vztah a jak eh, podpořit naše hodnoty. Nejsou to jenom naše hodnoty, ale jsou to nezbytné podmínky pro hospodářský růst, pro právní stát a systém řízení. A my věříme tomu, že schválení této dohody by nám mohla dát nástroje, jak to řešit. To je otázka, co eh, bylo první, nebo co je původcem a příčinou, jaká je podmíněnosti. Před uzavřením dohody my ale zatím nemáme dostatek nebo dostatečně intenzivní vztah, abychom mohli vést tento dialog s turkmenskými orgány mohli prosazovat věci, které jsou v našem zájmu, ale jsou v zájmu i dlouhodobého rozvoje Turkmenistánu. My si myslíme, že eh, kdyby ta dohoda platila, tak by nám to dalo možnost eh, vést dialog s Turkmenistánem pravidelně. Také by to bylo zajímavé pro Evropský parlament, protože byste tím získali pravidelné fórum pro tento dialog s Turkmenistánem a to by mohlo na pomoci prosazování naší agendy. A tím se dostávám k tomu, co, eh, co říkal předchozí řečník o spolupráci v oblasti energetiky. Týká se to eh, té dohody uzavřené v Ašchabádu eh, mezi Tureckem, Azerbajdžánem, Turkmenistánem a Evropskou unii. Jde o to, jak zlepšit naše spolupráci v oblasti eh, energii. Do toho zahrnujeme i Gruzii jako transitní zemi. Jde o to, jak eh, zařídit, aby se zemní plyn z Turkmenistánu dostal do EU, což je v zájmu jak EU, tak i Turkmenistánu, bychom díky tomu diversifikovali naše dodávky. O tom se zatím diskutuje na různých gremích, na různých ministerstvech, <coughs> jak tady, tak i v Ašchabádu a v Ankaře a dále. je potřeba udělat ještě řadu věcí. Turkmenistán musí udělat velké kroky a reformy v oblasti ekonomiky. Musí také zlepšit ochranu lidských práv, zlepšit eh, systém rozhodování, právní stát. Ale my si myslíme, že bude-li tato doda platit a bude-li mít dispozici její nástroje, vzniknou-li ty instituce, které tam jsou stanoveny, tak eh, nám to poskytne fórum pro to, abychom mohli dosáhnout některých cílů. Tiše než čekat, než se ty cíle jako první e, splní. A dále, než předáme slovo našim eh, kolegům, tak Tady máme jako další řečníka paní Tina tince která zastupuje Mezinárodní partnerství pro lidská práva, která zastupuje mezinárodní kampaň 29 nevládních organizací, které jsou pro to, aby se stanovily standardy v oblasti lidských práv. Děkuji za pozvání. Je velmi těžké hovořit nakonec, protože už tady eh, většina lidí byla řečena. Chtěla poděkovat za to prezentace, chtěla bych se to, pokusím se to doplnit eh, Nejprve bych vám chtěl nabídnout ten globální kontext. Tím mám na mysli, že dnes žijeme v době, kdy eh, eh, růstá ta povaha totalitního režimu, kde eh, růstá výskyt iliberální, jeho, iliberálních režimů, kde občanská společnost se kriminalizuje, omezuje a ty eh, standardy, které prosazuje Evropská unie, jež nejsou tak, v takové míře uplatňovány. To je tedy prostředí, ve kterém se pohybujeme a v tomto kontextu je důležité mít velmi otevřenou a upřímnou debatu mezi praktiky, akademiky, politiky, experty o těchto otázkách. je potřeba zohlednit eh, tu situaci v oblasti lidských práv s těmi institucionálními aspekty, toho, aby nedošlo k jejich porušování. Jak asi je zřejmé, my jsme vždycky se zasazovali o to, aby, byla, aby byly stanoveny podmínky ještě před ratifikací těchto dohod. A jedna věc, na kterou jsem tady chtěl upozornit, je to, že podle našich eh, informací. Ta dohoda sama o sobě není vhodným nástrojem, který povede k zlepšení lidských práv v Turkmenistánu nebo v jakékoliv jiné zemi. Je to nástroj, který vznikl na začátku 90. let, že postsovětské státy eh, získají nezávislost a tyto dohody byly uzavřeny ze státy od Moldavska až potom Tadžikistán. A ta situace se velmi liší, takže těžko zobecně, ale když se na to podíváme hlouběji, tak eh, uvidíme, že tam vždycky jde o tu interní politickou vůli těch místních elit, o tom, jde, jak daleko chtějí zajít, jde, jak hluboko chtějí reformovat eh, tyto země, bez ohledu na to, jestli ta dohoda platí nebo ne. Turkmenistán je jediná státě ve střed, jediný země ve střední Asii, která tuto dohodu ještě podepsanou nemá a Bělorusko je další v tom širším regionu. Otázkou je, jestli chceme mít tu dohodu s Turkmenistánem, jenom protože už děláme se všemi ostatními. A hovoříme lidských práv, tak já si nemyslím, že tato dohoda je tím správným nástrojem. Těm samotným měřítkům oblastických práv chci si tři věci, kromě těch, které tady už a které je potřeba splnit před ratifikací, jsou to eh, občanská politická práva, protože je to nepravděpodobně tak v oblasti regulace Turkmenistán má v podstatě legislativu, která je v pořádku nebo odpovídá těm standardům, například v oblasti svobody médií, svobody vyjadřování, bylo přijato v roce 2013, tam se zavedly princip neměšování státu do těchto eh, do médií, nicméně v praxi samozřejmě ta implementace tohoto zákona eh, eh, neexistuje mm, jakékoliv média, která publikují kritické informace o vládě, jsou zablokované, staženy. Eh, internet má asi 12 nebo 15 obyvatel Turkmenistánu a vůbec působení internetu je velmi omezené a rychlost internetu a cena za internet je velmi vysoká pro obyčejné občany. Turkmenistan také přijal Národní akční plán pro lidská práva, který zmiňuje, že bude potřeba zavést eh, internet do vzdělávacích eh, středisek. A uvidíme tedy, jestli i ty podmínky v tom akčním plánu se začnou plnit. Další eh, právě právo zhromažďovací tady v této oblasti byl přijat zákon, který je relativně dobrý, není to nic skvělého, ale zase problémem je nedostatečná implementace. Nejsou žádné nezávislé organizace podle našich znalostí a ty informace, které dostáváme od našich partnerů, eh, říkají, že svoboda zhromažďování je velmi omezená, prakticky nemožné eh, mít nějaké míru, mm, mm, mírové zhromáždění kdekoliv. V naší oblasti se týkají zastrašování nebo šikanu aktivistů, novinářů, nejenom v rámci Turkmenistánu, ale mimo Turkmenistán. Hodně exilových, opozičních eh, aktivistů a tak dále čelí různým hrozbám v Evropě nebo ve Spojených státech. Existuje ten blacklist, ten černý seznam těch, kteří nejsou loajální k režimu. A druhá oblast, kterou jsem chtěla zmínit, v rámci těch měřítek lidských práv je, eh, jsou ty mechanizmy zvláštního vyslance. Turkmenistán eh, nespolupracuje v rámci těchto mechanismů. Je tady asi 13 zvláštních eh, žádostí ze strany toho zvláštního vyslance OSN. A také v oblasti mučení OSN, nebo vyslanec OSN Eh, vystoupil eh, s tím, že potřeba to změnit a potom jde o eh, monitoring toho akčního plánu holistických práv, který vláda přijala v loňském roce. Tam je usnesení o monitorování, aby to monitorování bylo důvěrhodné a inkluzivní. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. My chceme, aby všichni mohli odejít včas. Pan Andriakine za EPP se přihlásil o slovo, prosím. Uh, Děkuji vám. Já bych především chtěl poděkovat Rameně Manesku eh, za tuto iniciativu uspořádat tento workshop. Eh, já tady vím, eh, že my sledujeme rozvoj v regionu, vývoj v regionu, včetně Turkmenistánu. Čili eh, abych to tak nějak eh, doplnila, eh, my tady máme my tady máme mnoho témat tady k tomu, ale nikdo nezměnil svobodu náboženského vyznání, což je ovšem součást lidských práv. Máme to v deklaraci lidských práv, máme to v chartě Eh, je to součást také, součástí také politických práv a eh, de facto máme k tomu také evropské směrnice. Eh, navíc ve Štrasburku jsme měli prezentaci World Watch List, přičemž Turkmenistán byl na seznamu veden jako 19. země, kde je nejobtížnější a nejnebezpečnější být křesťanem. Čili já myslím, že i toto bychom měli brát v úvahu. Čili tam skutečně i toto by mělo být e, takto, e, takto de facto e, zmíněno a jako podmínka. Ano, čili nebyla tady žádná konkrétní otázka, ale bylo to vlastně zmíněno. Takže Prosím, chcete-li zareagovat, prosím. Ano, ano, eh, skutečně eh, tady ta náboženská práva, eh, ano, mm, leco si zapsáno v zákoně, ale realita je trošku jiná, tedy výrazně jiná. Tady skutečně je hodně omezení. Každá náboženská organizace se musí registrovat a e, bez toho hrozí vězení. Získat registraci to je e, velice obtížné, jak v Aschabadu, a ještě horší je to na venkově. E, náboženství je zde pod přísnou kontrolou a de facto také imámové o tom musí hovořit, jsou jim tedy de facto eh, diktována témata, eh, která eh, mají zmiňovat a naopak jiná témata jsou zakázána. Ano, ano, čili můžeme říci, že svoboda náboženského vyznání je opravdu velký problém. A ještě dám tady slovo zpravodajím hm, na závěr. Já bych chtěla ještě jednou poděkovat vám všem za příspěvky. Myslím si, že bylo zcela jasné, že že my eh, potřebujeme tedy eh, standardy pro lidská práva, je třeba na tom pracovat. A nejde jenom o ně samotná, jde také o eh, právní stát, prostě všechno, co se týká demokratického státu. So, takže eh, tady ta mince má dvě strany, eh, nemůže jít jedno bez druhého. Eh, bez ekonomického vývoje se nedá hovořit o standardech pro lidská práva. To platí univerzálně nejen v Turkmenistánu. Čili skutečně tady potřebujeme opravdu eh, nějaké zásadní funkční nástroje, jejichž pomocí eh, můžeme zajistit eh, ten právní stát a lepší ekonomické podmínky pro občany. Čili my de facto Eh, všichni usilujeme o to tež a Evropský parlament má nyní zodpovědnost a šanci eh, něco, něčeho tedy dosáhnout. Čili eh, v podstatě tady říkáme, že bychom měli ratifikovat tuto smlouvu, neboť máme šanci leda z čeho dosáhnout. Pokud se nebudeme nebudeme jaksi intenzivněji eh, angažovat, eh, tak eh, nemůžeme de facto tady mnoho dělat. Čili musíme ruku v ruce pracovat jak na lidských právech, tak na ekonomickém vývoji. No a my opravdu potřebujeme Eh, jaksi input od občanské společnosti, expertů, institucí. Eh, prostě je to tady eh, otázka, otázka celkové zodpovědnosti. Musíme vnímat celý obraz. Prostě potřebujeme, aby v regionu a ve světě probíhaly změny a proto se musíme rozhodnout a spolupracovat s vámi, a ještě jednou bych vám chtěla poděkovat za vaše angažmá. Potřebujeme opravdu spolupráci Evropského parlamentu. Děkuji vám a já tedy doufám, že v Evropském parlamentu eh, můžeme efektivněji dosáhnout závěru toho, jakým způsobem tedy odsouhlasit ratifikaci této dohody. From the chair, uh, I can inform you that the committee... Já uh, vám teď ještě mohu říci, že uh, výbor, JES a rada uh, budou informovány, jakmile zpráva bude hotová a v této souvislosti vás mohu ještě in, informovat, že Evropský parlament bude v Turkmenistánu v dubnu a v květnu. Budou to dvě různé delegace. Já bych chtěl poděkovat všem našim hostům za eh, tento workshop a já doufám, že se nám podaří to vše posunout před a pokračovat tedy eh, na práci eh, s, na té dohodě o partnerství. Já děkuji všem, kteří vydrželi až do konce a uvidíme se příště. A ještě, ještě jedna informace. Příští zasedání, musím říct, pokud nemáte v kalendáři, Bude to 30. a 31. ledna 2017 zde v této místnosti. Děkuji vám.